jednání, poněkud eh, později máme společnou rozpravu o rozpočtu na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015. Je tu celá řada zpráv, které budeme společně probírat. První zpráva je od paní Gardia Zabal Rubial a od paní Holmajer. Celkově se jedná o sedm zpráv, pak je tu společná zpráva pana Depre a pana Levandovského. Takže hned přejdeme k této rozpravě a já předám slovo eh, zpravodajům na čtyři minuty. Gardia, Paní Gardia Zabal eh, Rubiel má slovo jako první, prosím, na čtyři minuty. Děkuji vám, paní předsedající. V rozpočtovém výboru došlo k akumulaci určitého množství práce a proto nyní budeme diskutovat o tolika zprávách, o kterých se bude hlasovat zítra. Nemohli se přepokládat, eh, že dohoda do roku 2015 i opravných rozpočtů na roku 2014 eh, bude eh, učiněna. A díky ale úsilí mnoha osob, které zde jsou přítomny, eh, bych chtěla poděkovat, že se to podařilo. Chci poděkovat paní komisařce Georgievě, tak chci poděkovat eh, panu velvyslanci Saninovi a celému italskému předsednictví a také všem kolegům, kteří na tomto spolupracovali. Za poslední měsíců se pracovali na tom, aby se dosáhlo dohody. Eh, nic tedy, jak jsem říkala, nás nevedlo k tomu, abychom v to doufali eh, takto eh, brzy, protože jsme měli velice rozdílná stanoviska, jak na radě, tak v Evropském parlamentu k těmto tématům. Nicméně to byly velmi rozdílná stanoviska i v rámci jednotlivých členských států na radě. Jejich pozice byly velice rozmanité docházelo k různým žárlivostem mezi státy, mezi eh, institucemi, pochybnostem o jednotlivých číslech, o penězích, eh, které byly ve hře, takže to byl skutečně explozivní koktejl. Jedná se o několik základních bodů, jak ukončit rok 2014, jak se vypořádat s rokem 2015 a především, jaký budeme mít plán střednědobý eh, pro platby, které nebyly zatím vyplaceny. Eh, já si myslím, že jsme došli ehm, k poměrně uspokojivému, ale nikoli zcela uspokojivému výsledku. Já jako zpravodajka nejsem spokojená eh, kvůli číslům i kvůli tomu, že jsme neměli politický obsah v té diskuzi. Nicméně trvalo nám rok, eh, než jsme se dostali k tomuto řešení. Vím, že poslední návrh, který přišel, a já bych byla ráda, aby teda byl prohlasován a nespodpořen, je ta nejlepší dohoda, které se nám podařilo dosáhnout. Je to 24 miliard ehm, navíc, abychom platili programy, které už začaly být vykonávány. 4,7 eh, miliard ehm, na nevládní organizace, které nadále budou existovat, a na malé a střední podniky, eh, které budou moci financovat klíčové projekty pro eh, ekonomický rozvoj. A také je to pro zemědělský sektor, který byl postižen embargem z Ruska a také zapotřebí jak to pomoci občanům, protože to všechno my musíme vykonat e, s evropským rozpočtem. O to právě jde, aby evropský rozpočet sloužil občanům, abychom měli lepší infrastruktury, abychom mohli zvýšit kvalitu, abychom mohli pomáhat e, e, pěti milionům uprchlíků. Musíme podpořovat inovativní projekty pro malé střední podniky společně s Potravnou bankou, společně s projekty, Eh, které se zaměřeny proti eh, ženské eh, obřízce a nebo tedy mutilaci ženských orgánů. A alternativou by byla jen nezhoda. A tedy to, že bychom neměli rozpočet na rok 2015, to chci říci rovnou, takže bychom nemohli využít i 4,7 miliard navíc díky vstupům, díky příjmům, které nebyly předpokládané a dostaly se do rozpočtu Evropské unie. Evropská komise hovořila o svém programu. Tento program se stoprocentně zakládá na evropském rozpočtu a my víme, že těch 4,7 miliard navíc nestačí nemůžeme takto vyřešit problém s platbami, protože ten problém s platbami je mnohem rozsáhlejší. Nicméně je zapotřebí, aby v této situaci Rada od roku 2015 eh, usilovala o to, aby se tento problém vyřešil. Je zapotřebí eh, zabývat se tímto problémem od samých eh, základů. E, vždyť e, tyto výdaje to je jen 1% HDP EU. Jedná se hlavně o příjmy do evropského rozpočtu, e, protože bychom potřebovali více vlastních zdrojů a méně přísevku z členských států. Je mi líto, že ta daně z, daňových trans- z finančních transakcí byla zmražena právě v tomto kontextu. A myslím si, že vysoká skupina pro eh, daně z finanční transakcí by se jim to měla zabývat. A měli bychom mít více možností pro vlastní zdroje eh, abychom se vyhli neplodným eh, diskuzím účetního typu. Děkuji, já budu přistupovat zhovývavěji k zpravodajům, ale i tak bych vás poprosil, abyste dodovali svou řečnickou dobu. Další zpravodajkou je paní Holmajer a má čtyři minuty. Paní předsedající, vážení kolegové, paní komisařko, vítám tady také zástupce eh, předsednictví. Nejprve mi dovolte, abych eh, poděkovala eh, na tomto místě. Na, myslím, že se nám podařilo doběhnout ten vyjednávací maraton. Chtěla bych poděkovat eh, předsedovi výboru, své kolegyně, která teď hovořili o rozpočtu komise. Poté je tady pan eh, José Hernández, který byl také členem naší delegace, je tady kolega Depres, který vidím tady nahoře. Eh, všichni jsme se pokusili společně uh, Eh, projít eh, nebo dovést tato eh, jednání ke konci a chtěla bych jim poděkovat za výbornou spolupráci. Za druhé chtěla bych poděkovat paní komisařce, která zase bojovala se svým týmem, aby se prosadila svůj návrh rozpočtu. Chtěl bych poděkovat také italskému předsednictví, kde na začátku panovaly určité problémy, ale poté se nám podařilo dosáhnout tohoto výsledku který možná není úplně ideální, ale minimálně nám ukazuje nějakou cestu ku předu. Když se tady stanu dalším institucím, tak tady bych chtěla poděkovat, že Máme teď eh, transparentní eh, strukturu nákladu o Evropské služby pro vnitřnou činnost, také jsme se dohodli také na eh, řešení nebo snaze o řešení u nových soudců Evropského soudního dvora. Za třetí Eh, teď eh, máme řešení i u obou výborů, kde jsme zvýšili eh, jejich rozpočty a snažili jsme se u Evropského hospodářského sociálního výboru a výboru regionu dosáhnout synergii a úspor. Co znamená, že u těch ostatních institucích ty problémy nebyly až tak velké jako v oblasti komise. Tady eh, jsme se potýkali s těmi starými eh, účty a k tomu bych chtěl říci, že nemůžeme vycházet z toho, že ty nové rozpočty eh, budou vyrovnávat staré účty a že ty programy, které by měly teď a o kterých jsme tady dlouhou dobu diskutovali a teď by měli začít běžet, tak že bychom je měli přibrzdit do budoucna a pozastavit, abychom byli Eh, to splatit ty nezaplacené účty z minula. To je pro nás nepřijatelná situace a proto vidím jako velký úspěch, že minimálně jsme začali eh, diskutovat o nějakém platebním plánu, o, o eh, platebních zárukách týkající se programu z minulosti a že tady budeme všichni usilovat o řešení. Doufám, že Rada a členské státy se eh, těchto zasedání budou účastnit eh, více než eh, zasedání výboru, protože jsme si nechali udělat analýzu výdajů agentur a následně i jejich finančního zázemí a doufám, že Rada se o to bude zajímat a že bude s námi pracovat v budoucnosti na tom platebním plánu, protože to bychom chtěli dosáhnout. Evropský parlament eh, se nespokojil jenom s tím, že by požadoval více peněz, ale snažili jsme se společně s vámi dobrat eh, ve velmi obtížné situaci eh, realistického řešení, ale byli bychom rádi, kdyby to fungovalo i opačným směrem, kdybyste u toho našeho legitimního požadavku splatit staré faktury to nenechali spadnout pod stůl a kdybyste se s námi snažili nalézt řešení těch starých dluhů. To by mělo být i vaším požadavkem. Thank you. Děkujeme, říká paní předsedající. A dalším řečníkem je rovněž zpravodaj pan Pré, který má k dispozici 4 minuty a zodpovědný za 7 zpráv a zároveň společnou zprávu s panem Levandovským. Prosím, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, Vážená paní komisářko, milí kolegové, kolegyně, na počátku jednání Evropský parlament prostřednictvím našeho výboru si stanovil tři hlavní priority tři hlavní cíle. Prvním cílem bylo stabilizovat. Stabilizovat, pokud jsme nemohli teda zredukovat tu úroveň opravdu nezaplacených pladeb, které opravdu představují se 27 miliard v roce 2007. Zavýšilo se to ještě do roku 2014 o další miliardy, čili to byla první záležitost, stabilizovat celou záležitost. A dále je to ten rozpor s radou, pokud jde o rozpočtový status, konkrétních nástrojů, které máme v oblasti především pladeb třetí cíl, a to je zásadní cíl, abychom se dohodli s ostatními dvěma institucemi, pokud jde o naléhavost zaplacení nezaplacených plateb, které opravdu se dostaly na úroveň neudržitelnou. Jaká je bilance po všech těch týdnech jednání? Hmm, jednání, to možná bych ani neměl říci, protože že to byla jednání, protože v podstatě ráda nám většinou říkala, že vlastně není schopná nalézt společné stanovisko. Jak to vypadá, pokud je o platby? Pro rok 2014, pro 2014 předpokládáme, že tam bude mít takové ty nové finanční prostředky 3 miliardy 500 milionů. To znamená asi dvě třetiny toho, co jsme požadovali na začátku. Rád bych řekl, že jsme se zavázali, že budeme požadovat to, co komise považovala za nezbytné, to znamená 4,7 miliardy pro rok 2014, tak aby ta situace prostě se již nezhoršovala, pokud jde o nezaplacené faktury. Druhá záležitost, ano, pokud jde o specifické nástroje, ty rozdíly, které zde byly mezi radou, Evropským um, parlamentem, bohužel nemáme nějaké dostatečné výsledky. Ano, máme tam těch 335 milionů, které jsme nevyužili. To byla vlastně ta marže, která zatím nebyla ještě eh, dohodnuta. No a samozřejmě, že jsme chtěli, aby došlo k určitému auditu všech těchto nezaplacených pládeb. Já si myslím, že skutečně tam jsme měli dosáhnout dostatečné dohody, protože komise by měla v březnu 2015 přijít s určitým aktuálním scénářem, alternativním scénářem této oblasti. Všechny ty instituce se zavázaly, že připraví plán v tom tomto ohledu. To znamená, že opravdu budeme žádat, aby rada se zavázala oficiálně a že tento plán skutečně bude dohodnutý všemi třemi institucemi a to v řádném čase předtím, než bude prezentován návrh rozpočtu pro rok 2016, čili globálně, ano, tato dohoda mezi dvěmi rozpočtovými institucemi by měla být akceptovatelná a měli bychom to podpořit tak, jak jsme to viděli i v rozpočtovém výboru v pondělí večer. Vážená paní předsedkyně, nebudu hovořit o některých, řekněme, takových drobných, nedostal se 11 milionů sem, 12 milionů tam, 30 milionů sem a tak dále. To byly takové trošku řekněme, takový skalp prostě, který, ano, některé členské státy prostě neustoupily, to jsem, ano, tyto záležitosti si myslím zase nějakým zásadním způsobem k tomu nepřispěly. A zase Mm, komise samozřejmě chtěla, některé členské státy ovšem proti tomu bojovaly, aby se zde určitým způsobem opětovně přehodnotilo to, co již akceptovali v minulosti, pokud jde o vlastní, pokud jde o vlastní zdroje. Pan Levandovský se mnou spolupracoval na tomto textu a on za chvíličku o tom bude hovořit. Já budu hlasovat pro, protože v podstatě je to součást naší dohody, když teda si myslím, že verbálně, když jsme viděli, nebo teda mm, jak reagoval premiér, mm, tak jsme jasně viděli, že v podstatě je proti této dohodě. Vážená paní předsedající, já mám ještě k tomu sice co dodat, ovšem to si nechám na ty závěrečné dvě minuty. Děkuji vám, děkujeme. Ano, vy jste se rovněž zmínil o tom, že máte spolu zpravodaje a proto dávám rovnou, rovnou slovo paní, panu spoluspravodaji. Vážená paní předsedající, vážená paní Kristalino, my finalizujeme tento nesmírně komplikovaný proces rozpočtu pro rok 2014-2015 jde skutečně i o nápravu regulace, která se týká našich vlastních zdrojů. Evropský parlament k tomu připravil naše vlastní stanoviska. Já jsem, mm, pokud jde o to eh, vyjednávání, o dohadovací řízení, já to nechci nějak spalovat pouze na tento nedostatek, protože například loni jsme měli problémy, pokud jde o finanční perspektivy pro rok 2014 až 2020 a rozpočet pro rok 2013. A takovým dodatečným problémem v tomto roku byl v podstatě, byla v podstatě změna výpočtu těch plateb, které se týkají, za, které se týkají DPH, příspěvku z národního H, eh, hrubého národního důchodu, čili to byl další problém. Ovšem Ovšem každý rok vlastně v podstatě mm, my si musíme uvědomit, že se nejde o nějaký výmysl komise. Většinou je to takový konzervativní hodnocení. Samozřejmě, že to pramení z toho, jak se na to dívá všech těch 28 členských států. To znamená, že tento článek je vlastně konzervativní na, na počátku a v té poslední etapě vyjednávání členské státy do toho zasáhnou, 28 členských států. A v letošním roce to byla ta jasná, jasná problematika, pokud jde o jiný jiné počítání DPH těchto příspěvků a zároveň um, hrubého národního důchodu. Pro některé země to bylo pozitivní, protože tam byly přeplatky, ale u Velké Británie nebo, ehm, nebo Nizozemí to byly obrovské částky. A tak to absorbovalo vlastně všechna ta jednání, že členské státy nebyly schopny dokonce jednání přijít s nějakým společným stanoviskem, ale zároveň očekávali to, že Evropský parlament urychlí celou záležitost a že vlastně přijde, mm, že mm, my samozřejmě my jsme viděli, eh, že na jedné straně je zde tento nátlak, abychom teda přišli s nějakým opravným, opravným návrhem, pokud jde o vlastní zdroje. A v současné době máme dohodu pro rok 2014-2015 a my se pozitivně díváme na opravný návrh, který se týká vlastních zdrojů. Ovšem jsou zde dva návrhy, opravné návrhy, pokud jde o transparentnost rozpočtových finančních záležitostí, především pokud jde o notifikaci Evropského parlamentu, oznámení, pokud jde o opožděné eh, platby a výsledky evropského rozpočtu. Samozřejmě, že pokud je o rozpočtový postup, tak tam musíme být kritický, to skutečně musíme říci, protože došlo k určitým změnám, statistickým změnám, které, se kterými přišly samotné členské státy. V některých mm, oblastech jim to z, jak si zjednodušuje eh, záležitost a jednání s Evropskou komisí, ovšem, že takovým hlavním eh, pravidlem eh, byly ty dodatečné platby k prvnímu 12. Většinou ovšem potom volali ty země, které nejsou dostatečně pružné a v podstatě v rámci rozpočtových postupů nedělají žádné postupy v této oblasti dokonce, dokonce škrtají i tam, kde se rozpočty využívají pro vytvoření nových pracovních míst, pro růst, pro podporu ekonomiky a to jistě nezjednodušuje celou záležitost vlastních zdrojů. To podle mě komplikuje celý tento systém a proto tím posledním prvkem našeho Evropského parlamentu, našeho stanoviska je to, že jsme uznali tu hlavní skupinu na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, aby mm, jak si zanalizovala celý ten systém. My jsme hlasovali o této záležitosti v našem výboru a my doufáme, že se to formalizuje i hlasováním zítra zde na plénu. Děkuji. Děkuji vám, pane Levandovský. Slyšeli jsme již zpravodaj, nyní předám slovo radě panu Dela Vedovovi, státnímu sekretáři. Možná byste to zvládl za kratší než 10 minut. Paní předsedající, pane předsedo komise, Eh, paní místo předsedkyně Korgieva, eh, eh, vážené poslankyně, vážení poslanci. Je pro mě ctí zde promluvit před o, ohledně politické dohody dosažené mezi Evropskou radou a parlamentem a komisí z 8. prosince na rozpočet 2015 a ohledně opravných rozpočtů na rok 2014. Rada již formalizovala svůj úmysl 12. prosince a nyní s důvěrou očekáváme výsledek hlasování Evropského parlamentu, které se má konat zítra. Jak víte, dohody bylo dosaženo ve vyjednavacím kontextu. Toto vyjednávání bylo poměrně složité. Na, a to proto, že jsme se museli zabývat celou řadou různých otázek. Myslím, že nikdy dříve zde nebylo tolik opravných rozpočtů, které je zapotřebí schválit. A také si myslím, že ještě nikdy jsme se nesetkali s tím, že se budeme muset potýkat s tak vysokou úrovní nesplacených účtů Evropské unie, což je okolnost, která nás zaměstnávala v intenzivní diskuze, v jejímž rámci jsme dohodli, dohodu nejen eh, s komisí, že budeme postupovat takovým způsobem, abychom v následujících letech byli schopni zadlužení Evropské unie stáhnout na přijatelnější úroveň, na udržitelnou úroveň. Bylo zde mnoho různých pohledů eh, na to, jak se ty nesplacené platby eh, mohou vyřešit. Nakonec myslím, že jsme nalezli dobrý kompromis. Jsem tedy přesvědčený, že i Evropský parlament souhlasí s tím, že 3,5 miliard navíc eh, v, ve finančních prostředcích na rok 2015 znamená významný výsledek pro fungování Evropské unie. A to proto, aby eh, se snížilo množství těch nezaplacených faktur a abychom vytvořili základ eh, pro eh, postupné absorbování těchto nedoplatků v následujících letech, jak jsem uvedl. Rozpočet 2015 se skládá ze 2800 miliard eur na milionů eur na kontingenci a potom další prostředky, eh, které zde jsou eh, navíc oproti rozpočtu, eh, tak jak byl již původně 350 milionů eur, které se mají vztahovat ke speciálním nástrojům, které se připojí k té nouzové rezervě kontingenci, tak aby naše instituce mohly čelit eh, podobným situacím a aby toto bylo všechno zašleněno do celkové částky výdajů. Myslím si, že eh, tato, eh, tento stav, že bude napomáhat vyrovnané situaci mezi potřebami EU a možnostmi vyplácení prostředků, tak abychom byli schopni splatit programy. Co se týče rozpočtu 2015, očekává se 144 miliard eur Eh, na závazky více než 1,8 eh, oproti roku 2014, tak jak byl pozměněn, 141,2 miliardy eh, na platby, což je více než 1,6 oproti rozpočtu roku 2014 po změnách. Celková částka těchto finančních prostředků takto umožňuje mít dostatečné rezervy ještě pod těmi stropy, finančního rámce víceletého na rok 2014-2020, abychom umožnili Evropské unii dostatečný prostor k manévrování, aby mohla reagovat na nepředpokládané výdaje. Jsem přesvědčen, že rozpočet rok 2015 takto bude zaručovat patřičné zdroje k tomu, abychom inteligentní a efektivní způsobem mohli provádět stávající programy Eh, i s ohledem na to, že to druhý rozpočet, který se odehrává v novém finančním rámci 2014-2021, bych uvedl několik příkladů. Chtěl bych připomenout například okruh 1a, konkurenceschopnost pro růst zaměstnanost, eh, kde jsou eh, umístěny prostředky tak na malé střední podniky, na vzdělávání, na, na školení. To umožňuje 33% růst oproti rozpočtu na rok 2014 včetně eh, těch pozdějších úprav. I prostředky na zahraniční politiku Evropské unie byla navýšena význačným způsobem v platbách. Eh, je to eh, více než 5,8 Také dodatečné zdroje pro kontrolu vnějších hranic byly navýšeny a na kontrolu migračních toků také, také pro agentury, které mají na úkol finanční dohled. Co se týče zemědělské politiky, byly přijaty požadavky pracovníků v zemědělství, kteří byli stižně ruským embargem zemědělských produktů pro pochází z Evropské unie, dostanou dodatečné prostředky financované většími eh, příjmy s různými eh, eh, specifickými charakteristikami. A bude tu také rezerva pro zemědělství, pro možné další příležitosti, zatím neočekávané, k ním může dojít k roce 2015. Výsledky musí být hodnoceny také ve světle onoho harmonogramu, který se měl k dispozici. Ten byl velice omezený. Měli jsme krátký čas k dispozici, abychom mohli definovat rozpočet na rok 2015, protože nedošlo k dohodě na dohodovacím řízení 17. listopadu. Komise předložila tady nový návrh eh, rozpočtu rok 2015 a nový kompromis ohledně eh, opravných rozpočtů, které ještě nebyly vyřešeny na rok 2014, to bylo 28. listopadu. Ale přesto se nám podařilo dosáhnout 8. prosince prosince dohody eh, přesně včas, abychom umožnili přijetí rozpočtu do konce roku a předešli tedy 12 12 nám, které by provizorně byly použity na začátku roku 2015. Vyjednávání tedy bylo opravdu intenzivní a dosažení této dohody je nesmírně pozitivním signálem, eh, který ukazuje, že naše instituce jsou schopny nalézt zhodu ve v zájmu našich občanů. Ještě jednou bych chtěl vyjádřit uspokojení nad dosaženým výsledkem a chtěl bych poděkovat všem zúčastněným stranám za vyjednávání, zejména eh, předsedovi Artui a paní Gardia Zabal, Holmajer a panu Depre, eh, kteří eh, konstruktivně spolupracovali při e, vyjednávání o rozpočtu. Chci poděkovat také paní Georgievě a jejímu týmu za to, že umožňovali e, velice nestraně e, pozitivní do, dosažení dohody na závěr našeho jednání. Tato dohoda reaguje na základní výzvy na příští rok o kterých hovořil parlament, eh, neboli jak snížit ten dluh v nesplacených fakturách, eh, poté konsolidace národních eh, financí, poskytnout patřičné zdroje a stimuly k, k ekonomickému růstu a vytváří nových pracovních míst, což bude mít prospěch pro všechny evropské občany. Děkuji vám všem za pozornost. Thank you, Council. Já děkuji zástupci rady. Nyní dávám slovo paní komisarce Georgieve která má k dispozici 10 minut, ale samozřejmě budeme rádi, když budete stručná. Děkuji, paní předsedající, děkuji za tuto příležitost eh, tady předstoupit eh, před parlament ještě před zítřejším hlasováním o návrhu opravného rozpočtu na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015 a také o změně eh, nařízení 2005 Víme, že tato jednání byla extrémně obtížná. Je to první rok eh, víceletého finančního rámce, kde v praxi uplatňujeme to, jak eh, tento rámec byl nastaven. Je to také poprvé, kde jsme museli najít způsob, jak stabilizovat eh, úroveň nezaplacených faktura. Je to také v době, kdy spousta členských států má rozpočtové problémy doma. Ale všichni jsme pracovali velmi eh, usilovně na tom, abychom dosáhli dohody. Já bych chtěla poděkovat oběma eh, částem rozpočtového orgánu za to, že výsledkem je eh, solidní rozpočet, který nabízí předvídatelnost a důvěryhodnost, ale který také vysílá signál našim občanům, že přes rozdílná stanoviska, přes eh, obtíže v jednáních jsme schopni dosáhnout eh, dohody a eh, přijmout rozpočet, který bude odpovídat jejich potřebám. Dívám se mm, směrem k předsedovi rozpočtového bodu Artuisovi za to, že velmi konstruktivně vedl ta jednání. Dívám se mm, směrem k paní Gardia Zabal, k paní Holmajer panu Deprezovi a také se bych chtěl poděkovat eh, bývalému komisaři pro rozpočet. Eh, chci mu poděkovat za všechno, co eh, udělal ve svém předchozím působení a který velmi napomohl dosažení dohody. V tomto roce a také děkuji italskému předsednictví ministr Padovan se zúčastnila naší práce v tom kritickém okamžiku. Řada eh, z vašich spolupracovníků tomu také napomohla a výsledkem je teď řešení, o kterém zítra budete hlasovat. A podle mě je to dobrý výsledek jednání. My v komisi věříme v to, že co jsme předložili jako náš původní návrh eh, bylo eh, oprávněné a dobře odůvodněné. ale nyní si musíme uvědomit, že hlavním naším cílem je eh, provádět eh, ty schválené programy a řešit problém našich občanů. Nejprve dovolte, abych se vyjádřila k eh, návrhu opravného rozpočtu na rok 2014. Tento rok je z rozpočtového hlediska velmi komplikovaný, a to proto, že tady souběžně máme tlak vyplývající z těch nezaplacených plateb, které ještě přicházejí z toho předchozího finančního období. Současně eh, se musíme přizpůsobovat těm přísnějším rozpočtovým stropům v rámci nového finančního rámce. Takže eh, ohle, vyřešit to prostřednictvím nového roz, opravného rozpočtu číslo 4, kde šlo o e, mobilizaci rozpočtové marže a také zúročení nebo využití příjmu e, z pokud to bylo e, kritické pro nalezení řešení a také to vydláždilo cestu pro tu dohodu o rozpočtu na rok 2015. Slyšeli jsme tady už některá čísla, já bych tomu ještě chtěla doplnit eh, tři krátké poznámky. A sice za prvé, že jsme také měli prospěch eh, z převodu některých eh, částek, některých programů na rok 2015, které ještě nebyly provedeny v roce 2014, což umožnilo navýšit eh, ty prostředky na to splácení těch nezaplacených faktor o 4,25 miliardy euro. Eh, to eh, šlo na kapitolu A 28.5, potom 750 milionů šlo na posílení mezinárodních programů které by měly pomoci eh, potřebným na celém světě. K rozpočtu rok 2015. Tady bych chtěla eh, vysvětlit, co si myslíme, že zejména cené na eh, té uzavřené dohodě. Je to zaměření na investice v našich prioritách, tím potvrzujeme, co musíme udělat pro to, abychom posílili konkurenceschopnost v Evropě a tím také potvrzujeme těch, ten investiční plán ve výši 315 miliard euro, který jsme prezentovali. Za druhé, porovnání s rozpočtem na 2014 je tady eh, velmi mírné navýšení, které by nám mělo umožnit se vyrovnat s těmi tlaky, eh, o kterých jsem hovořila. U závazků jde o navýšení o 1,8%, 2,6 miliardy a u plateb je to navýšení o 1,6%, což eh, je eh, v ráném vyjádření 2,2 miliardy euro, což znamená 2,9 eh, miliardy více u 1A a také jde o víc navýšení o kapitoly 4. A jak už říkal zástupce předsednictví, vyřešili jsme tady Eh, ten způsob kompenzace pro naše zemědělce, kteří jsou postiženi sankcemi eh, proti Rusku. A to bez toho, že bychom eh, museli využít té krizové rezervy. A dále, a to je také velmi důležitá věc, došlo k velmi dobrému vývoji u toho poměru mezi platbami a závazky na 2014-2015. V toho, na čem jsme se dohodli tento poměr je 97%, a to v porovnání s asi 89% v předchozích letech. V roce 2009 to bylo 83%. Co to znamená? Znamená to, že bude snazší se vyrovnat s těmi nezaplacenými RAL prostředky, které se eh, začínaly vymykat kontrole. My jsme eh, také spokojeni s požadavkem parlamentu, který byl radou přijat, že bychom měli mít plán na splácení eh, těchto faktur, protože to by mělo vést k utřitelné situaci. Mohu vám již teď říci, že to nadcházející předsednictví bere přijetí toho plánu velmi vážně. Už jsem se setkala s ministrem financí, také s ministrem zahraničí Eh, kteří budou předsedat radě v těch následujících šesti měsících. Tento platební plán by podle nás měl eh, ukončit eh, to, co jsme zaznamenali v minulosti u těchto nesplacených faktur. Ty diskuze v příštích měsících se budou dotýkat také speciálních nástrojů. V těchto jednáních jsme se zhodli na tom, že se nezhodneme a rozhodli jsme se vyčlenit 350 eh, milionů nad ten příslušný strop eh, pro ty speciální nástroje, ale s tou dohodou, že to není konečné eh, řešení a že se k tomu budeme muset vrátit v budoucnosti, abychom to definitivně vyřešili. Jak asi také víte, museli jsme se vyrovnat eh, s otázkou těch eh, adaptací příspěvků členských států podle jejich HNI, eh, kdy došlo k přesunu mm, nebo přepočtu o 9,5 miliardy. My jsme měli omezený návrh, jak bychom to mohli řešit a 8 členských států se zvolilo možnost odložení těch plateb A já doufám, že zítra parlament schválí svůj postoj k tomu a já doufám, že to bude kladný postoj. Dovolte mi na závěr ještě řekla tři věci. Za prvé, teď tady máme návrh rozpočtu a měli bychom ten rozpočet co nejlépe využít. A to pro nás ve komisi je největší prioritou. Chtěli bychom, aby eh, ty peníze šly na kvalitní projekty. Uprostřed eh, všech jednání jsme také měli schůzku skupina vysoké úrovně o vlastních strojích. Já Mám tu čest, jsem jedna ze tří komisařů, kteří se účastní práce této skupiny a tady chceme konstruktivně pracovat, abychom měli z toho nějaký výstup a za třetí, ale je to neméně důležité, a už jste to mohli si přečíst také v našem pracovním programu, jsme odhodláni eh, k tomu, abychom eh, promítli naše priority do rozpočtu a abychom ukázali evropským občanům, že komise je schopna dosáhnout výsledků v těch oblastech, které jsou pro ně nejdůležitější. Děkuji vám za pozornost. Thank you, commission. Děkujeme, vážená paní komisařko. A dalším řečníkem je pro výbor pro regionální rozvoj na dvě minuty pan Olbrecht, prosím. Paní předsedkyně, paní... Vážená paní předsedkyně, vážená paní komisařko. Na dnešním jednání hovoříme o tomto rozpočtu ještě před samotným hlasováním a v podstatě jsme víceméně spokojeni, že jsme kompromis této oblasti dosáhli. Myslím si, že bychom si měli uvědomit, že jde o určitý relativismus v této záležitosti. Je lepší, že zde máme rozpočet, než kdybychom měli rozpočtové provizorium to si myslím, že je situace mnohem kvalitnější, lepší než situace, ke které mohlo dojít. Ovšem, Ovšem, na druhé straně jsme si vědomi toho, že jednání probíhaly nesmírně komplikovaným způsobem, paní komisářka se o tom zmínila, a že některé prvky z těchto jednání jsou opravdu symptomatickými. První záležitost obrovská část pozornosti se věnovala ne na rozpočet pro rok 2015, ale tak řečeno na to, aby jsme jak se zakryli ty díry v roce 2014. A úplně do posledního okamžiku, do posledního okamžiku jsme diskutovali o tom, jak zamezit katastrofě již v roce 2014 náklady této závažné rozpravy ohledně dopadu na rozpočet v roce 2015. Ta situace nebyla úplně typická, protože po těch předchozích obdobích diskuze, která se týkala roku 2015, byla nesmírně detailní, začínali se mnohem dříve a najednou zde jsme hovořili o roce 2014 a odložili jsme rok 2015. Ovšem rok 2014 a 2015 jsou klíčová léta pro regionální politiku. Paní komisařka se o tom zmínila rok 2014-2015 na základě pravidla N plus 2. To je v podstatě vlastně konec toho rozpočtování, všechny, propočtu a tak dále. To znamená všechny ty platby, které by se měly zaplatit v roce 2014 a 2015. Všichni jsme si vědomí toho, že potřebujeme více finančních prostředků. Řekněme to jinak. Stávající Mm, pozitivní pohled na celou situaci je podmíněný, ovšem musíme se podívat i na to, zda systém v této verzi bude fungovat i nadále. Tímto způsobem děkujeme, pane Olbrichte. A nyní se dostáváme k jednotlivým politickým skupinám. Na dvě minuty to je pan Fernandez jako první řečník. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Vážená paní komisařko, zástupci rady, kolegové, kolegyně. Nejprve dovolte, abych poděkoval všem, skutečně všem, kteří se zúčastnili těchto jednání, protože osobně si myslím, že to, že parlament opravdu trval na svých pozicích, tak máme opravdu kvalitní dohodu, pokud jde o rok 2014 a i vlastně dostatečnou pro rok 2015. Nesmíme zapomínat na ten platný plán, což je základní bod jde o dluh. Musíme to pojmenovat pravými jmény. A to je důležité pro evropské instituce a zároveň pro naše priority, nezaměstnanost a tak dále. Toto by nám mohlo umožnit stabilizovat zadlužení v EU a zamezit tomu, aby nám rozpočet tak si implodoval. V roce 2014 tam máme asi 4 miliardy dosta, dodatečných pladeb, které by nám mohly pokrýt určité výdaje, nezaplacené platby. Jsou to takové ty výjimečné prostředky, které jsme získali z pokud bez těchto dohod by členské státy byly získaly tyto finanční prostředky, byly by se vrátily do národních rozpočtů a to je absolutně neakceptovatelné. Máme zde právě mnoho těchto nezaplacených faktur, které jsou po splatnosti a to znamená, že jsme je právě měli využít tímto způsobem. Pro rok 2015 jsme eh, trošku snížili ty původně plánované škrty, které navrhovala rada, to znamená, že tam můžeme například zapojit různé propojené projekty, externí solidarita, to rovněž je oblast, kterou jsme posílili, například humanitární pomoc pro rok 2015, tak jak bylo dohodnuto s radou a s komisí. Potřebujeme v tomto ohledu jasný plán zaplatit nezaplacené faktury. Evropská unie musí prokázat stejnou rigoróznost, kterou považuje, požaduje od členských států a musí dostat svým závazkům především těm, kterým se zavázala ve víceletém finančním rámci. Děkuji. Děkuji dalším řečníkem na dvě je pan Gajer. Děkuji paní eh, předsedající, pane státní sekretáři, paní komisařku Georgieva. Já bych se chtěl za sociální demokraty eh, připojit k tomu poděkování, eh, zejména je eh, to jde na adresu italského předsednictví. Myslím si, že to je potřeba zdůraznit, zejména pokud v takto důležité fázi jednání potřebuje Rada 21 dní, aby se vůbec shodla na společném postoji, protože se ukázalo po tom prvním kole jednání, že ta eh, dohodnutá, ten dohodnutý postoj nebyl proveditelný a eh, nebylo možné na jeho základě nějaké vyjednávat, tak je potřeba italskému předsednictví pogratulovat, že eh, dosáhli schválení toho postoje. To jednání bylo určitou formou psychoterapii. Nejprve to bylo určité popírání skutečnosti, nejprve rada Eh, úplně odmítal se bavit o číslech, které komise předkládala. Tu fázi už máme eh, za sebou, potom nastala fáze odporu, ale teď už jsme v té fázi, kdy rada říká, že je připravena eh, poskytnout čerstvé peníze do evropského rozpočtu, protože to, ten odpor už k ničemu dalšímu nevede. To už je také u konce a teď jsme dostali do fáze léčby Eh, a komisařka eh, říkala, že už navázala dialog s lotyšským předsednictvím, protože lotyšská eh, vláda nebo lotyští ministři budou ti, kteří budou muset uskutečnit ty podrobnosti v této dohodě, například ten platební plán. A my si to nebudeme představit jinak, než tak, že budeme velmi pravidelně Eh, dostávat od vás informace, jak se vyvíjí situace ohledně těch plateb eh, nadále. Doufám, že ty prognozy se naplní, protože ty prognozy jsou pozitivní a že ty peníze, které teď jsou eh, k dispozici, umožní překonat nebo umírnit tuto krizi, i když úplně vyřešeno to rozhodně není, to si nemyslím že brzy vstoupíme v nová jednání s radou, abychom naplnili tuto dohodu v minulosti. Eh, jsme zaznamenali, že rada umí být velmi trpělivá a velmi si počkat na to, než eh, začne vyjednávat. Děkuji vám. Teď na dvě a půl minuty má slovo pan Kölner. Děkuji, paní eh, předsedající. Já tady vítám paní komisařku, zástupce rady a děkuji samozřejmě všem, kteří se účastnili na vypracování těchto podkladů i když my z EKR vůbec nejsme s tím výsledkem spokojeni. E, e, bude se hlasovat o e, spoustě návrhů, je to celý balíček, jednak je to opravní rozpočet rok 2014, jednak je to také krizová pomoc, potom jsou to různé technické úpravy, to jsou některé technické Eh, věci, které, se kterými můžeme souhlasit. Potom jde o tu otázku těch nezaplacených eh, faktur, to je důležité, je to existenciální téma, ale tyto kompromisy, které byly dohodnuty, eh, nejsou rozhodně dostačující. Předpokládají se prostředky, dodatečné výše asi 4 miliard, ale přitom Evropská unie má 23 miliard dluhů. Jsou to dluhy v podobě nezaplacených faktur a měli bychom tomu říkat dluhy, jak to říkal i řečník před mnou. My eh, v EKR odmítáme eh, tyto eh, nesplacené dluhy, pokud máme hovořit o roku 2015, tak si musíme vědomit, že na začátku toho roku budeme mít už 20 miliard dluhů. A ty to bude znamenat, že ty příjmy na rok 2015, když 140 miliard se sníží na 120 eh, eh, miliard a Přitom eh, byly už učiněny závazky v značné výši a mě by zajímalo, jak bude možné vůbec ty platby vyrovnat. Já si myslím, že je to nemožné, pokud nechce úplně Evropská unie změnit ta pravidla pro... A o tom bychom neradili. Když si uvědomíme, že ty jejich schválené závazky jsou ve výši více než 200 miliard euro, tak si budeme, musíme uvědomit, že se ta situace bude nadále komplikovat. Jsou tady různé fle, nástroje flexibility, zvláštní marže, zvláštní financování a toto všechno e, není rozhodně transparentní. Více to připomíná e, jazyk George Orwella, který kdy si napsal, že politika se stává tak komplikovanou, že už ji občané přestávají rozumět. A potom jsme si uvědomili, že ten eh, původní návrh komise byl 141 miliard, eh, rada říká 140, eh, v parlamentě 146, teď předsedkyně ukončila řečníka. Omlouvám se, že jsem vás přerušila, ale byl bych rád, kdyby rozprava skončila včas. A nyní chci dát slovo dalšímu řečníkovi, což je eh, pan předseda rozpočtového výboru Jean Artuy na dvě a půl minuty. Merci, madame la présidente. Permettez-moi d'abord de... Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Dovolte, abych samozřejmě poděkoval všem zpravodajům, aby poděkoval samozřejmě paní komisařce, aby poděkoval italskému předsednici, samozřejmě i panu Saninovi, panu ambasadovi. My jsme předvečer se nacházíme hlasování o tomto rozpočtu, jestli dovolíte byl trošku takový smutek a zároveň i naději smutek manosele toho postupu rozpočtového, protože kromě italského státního tajemníka jsme celé tři týdny v podstatě nemohli mohli jednat s nikým na úrovni vlád. 28 europoslanců bylo mobilizováno, ani jeden ministr se nebyl k dispozici. Museli jsme čekat až na poslední den celého jednání. 21. dámy konečně nám dala rada na vědomí její stanovisko. Ovšem nebylo to akceptovatelné. Došlo k nahromadění všech těchto nezaplacených faktur na straně komise 30 miliard. To samozřejmě stížilo, zkomplikovalo život všech samozřejmě subjektů a samozřejmě, že to má velice velice negativní dopad na celý kredit Evropské unie. Je to takový paradox, protože v roce 2013 jsme měli určité, určitých 5 miliard, které vlastně byly nepředvídané, které jsme získali například z pokud nebo z úroku, z prodlení. A my samozřejmě jsme trvali na tom, aby to bylo, aby jsme zaplatili ty nejurgentnější eh, platby, nejurgentnější faktory. Ovšem, rada byla proti tomu a to skutečně mě opravdu velice překvapilo. Takový autismus na straně národních vlád, které to to odmítli a které najednou odmítli převzít odpovědnost za svoje závazky. Ano, ministři tam nebyli k dispozici a tváří se jako, správ, jako kvalitní správci a nechtějí platit to, k čemu se zamázali. Přece musíme si uvědomit to, že platby to znamená vlastně rozhodnutí, která jsme udělali v minulosti to, co vlastně chceme, co chceme dosáhnout a to, čeho, o co nám jde, abychom aspoň stabilizovali samozřejmě tuto zadluženost v Evropě. Rok 2013 chtěli jsme 4,7 miliardy, dostali jsme 3,5 miliardy, 2015 chtěli jsme 2,3 miliardy, dostali jsme 1,3 miliardu, to znamená 4,8 miliard místo 7, které jsme potřebovali. Čili jasné, milí kolegové a kolegyně, že v podstatě ty částky, na kterých jsme se dohodli, v podstatě nevyřeší problém. Ovšem, to, co mě vede k určité raději, je to, že jsme se zavázali obě dvě strany k tomu, že dojde k určitému provedení auditu celého toho podivného zadlužení a těchto nezaplacených pláde. Musíme přesně vědět, o jakou částku jde a to k 31.12.2014, abychom se dohodli na tom, co bychom mohli považovat za rozumný a udržitelný, udržitelnou částku. Samozřejmě, že tento audit by se měl zaměřit na obě tyto dvě částky a vyrovnat nezaplacené platby co nejrychleji protože očekáváme přeskum víceletého finančního rámce v roce 2016. Ovšem, my bychom se měli mobilizovat v rámci tohoto přeskumu již na počátku roku 2015. Děkuji vám za pozornost. Děkujeme, vážený pane kolego, a nyní 1,5 minuty paní Ní Reda. Děkuji. Ráda bych poděkovala kolegům, zpravodajům, také panu předsedovi za veškerou odvedenou práci. Je zjevné, že rozpočet rok 2015 ukazuje velký rozdíl mezi Evropou bohatých a Evropou chudých. Je jasné, že se stále žádají škrty a že lidé budou stále trpět politikou úspor. Opět o tom musím hovořit. Je to hrozná situace s rybolovním průmyslem v Irsku kvůli těmto škrtům. Situace se stále zhoršuje, protože se navrhuje, aby ještě z okruhu dvě byly odňaty další prostředky. Místo toho, abychom pomohli těmto zranitelným lidem a našim společnostem, eh, abychom pomohli lidem, kteří si nemohli, eh, nemohou pomoci sami. Eh, oproti té situaci v roce 2014 teď vidíme, že dochází k dalším škrtům ve, v okruhu čtyři. Jsou tu další škrty o mnoho milionů a my musíme zajistit, že humanitární pomoc a pomoc v krizových katastrofických situacích bude zajištěna, abychom se mohli vypořádat se situací milionů uprchlíků. Navíc bych ještě e, ráda se zmínila o plánu pana Junkera, když se e, návrh opravného rozpočtu objeví e, v lednu, tak je jasné, že to bude dopad i na rozpočet roku 2015. Jedná se o peníze z, prostřed, z okruhu 1A a 1B a musíme se těmito všemi otázky zabývat urgentně. Děkuji. Já se omlouvám, máme tady modrou kartu. Paní Moj, paní Nariada, akceptujete modrou kartu? Takže 30 vteřin, prosím. Já bych se ráda zeptala své kolegyně, která požádala o navýšení pomoci pro přistěhovalce, a na zlepšení jejich situace v přijímacích centrech. Chtěla bych se jí zeptat, zda viděla, co se děje v Itálii. Ta korupce, která dnes vychází na světlo, je zde obrovský skandál v Římě. Tam jak pravice, tak levice kradla a na úkor těchto ubohých lidí se obohacovala. Takže než budete žádat o další prostředky, kontrolovali, kontrolovali jste někdy, kam ty prostředky vlastně dospěly, kde skončily? Děkuji. 30 vteřin na vaši odpověď, paní moj. Já jsem to podrobně nekontrolovala, ale musíme získat přehled, musíme si udělat přehled. Musí být jasné všem, odkud ty peníze přicházejí a kam jdou. To je samozřejmě bez pochyb. Doufám, že jste měli tlumočení. That's it. I'm sorry. Please. Ano, Vy už jste se zeptala, paní Neriáda odpověděla a nyní pan Tarant. Děkuji, paní předsedkyně. V naší frakci si samozřejmě uvědomujeme, jak důležitou práci odvedl předseda rozpočtového výboru a zpravodaj při těchto rozpočtových jednáních. Také si velmi ceníme dohody, která není jedna z nejhorších, rozhodněné v porovnání s jinými dohodami, které byly uzavřeny v uplynulých letech. Nicméně, myslím si, že tato dohoda umožňuje stabilizovat příliš obtížnou situaci v oblasti plateb. Jak pan Depré už připomněl, tomuto parlamentu měli jsme tři strategické cíle. Nejdříve tedy stabilizovat situaci v oblasti plateb. Tam se nám to nepodařilo. Hromadí se nám neproplacené faktury. Za druhé, potřebujeme rozlišený přístup u specifických nástrojů. Tam se nám to také nepodařilo, protože nepadlo žádné rozhodnutí. A za třetí, potřebovali jsme plán na to, abychom snížili objem nezaplacených faktur a to se nám taky nepodařilo, protože to písemné prohlášení se zdá není příliš závazné. Paní Kardiašaval Rubiel říká, že je nešťastná, pokud jde o čísla, že s nimi není spokojená, ale hlasovala pro rozpočet. Já si nemyslím, že je to dobré. Proč bychom měli podpořit takovouto dohodu při hlasování a proč bychom se tolik měli bát těch provizorních dvanáctin? Naopak. Měli bychom přistoupit na provizorium, rozpočtové provizorium, protože pouze tato metoda by donutila radu a vlády členských států v radě, aby konečně přistoupili k tomu problému od základu a možná se trochu pohnuli směrem k jeho řešení. Mám spoustu bodů, které zde všechny nedokážu říct, vy je znáte, vy lidé z rozpočtu. Jen dovolte, paní předsedkyně, a pár emocí, trochu emocí na konci té své třetí minuty. Když zítra, nebo kdybychom zítra zamítli rozpočet a zamyslete se prosím nad tím, budeme mít eh, dvouměsíční rozpočtové provizorium, ale novou situaci pro tvorbu evropského rozpočtu. A Evropský parlament zde sehraje skutečnou roli podle Lisabonské smlouvy. Když budeme hlasovat pro, nebo kdybychom hlasovali pro, můžeme jen zaspívat u kolébavku svým dětem. Everybody knows, všichni vědí, že ti dobří prohla, prohráli, že ta dohoda je prohnilá. Děkuji. Děkuji, pane Tarande. A naším dalším řečníkem na minutu a půl je pan Zany. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že dohoda, která byla dosažena opravdu na poslední chvíli, je jediná cesta, jak se eh, zabrát, nebo jak se vyhnout rozpočtovému provizoriu. My jsme vždycky stáli na své stanovici, sta, stanovišti. Ovšem eh, platby nejsou vyřešeny a tato dohoda tuto situaci ještě zhoršuje. Pokud do roku 2014 získali jsme odborové minimum, ale pokud do roku 2015 ten přístup je zcela špatný. Znovu jsme přistoupili na to, že potřebu plateb eh, obětujeme na oltář politických závazků. A to podle mě není seriózní. Máme zde závazky přes 138 miliard a 143 miliard mají být platby, takže ty nezaplacené miliardy se nám přidají ještě k těm nezaplaceným účtům a příští rok budeme ve, stejný situaci, ve stejné situaci, možná ještě v horší. Není možné takto pokračovat, protože je ve hře důvěryhodnost EU. Mnohé strany tady chtějí nás postavit stranou, protože říkají, že jsme proti Evropské unii. Je zvláštní, když se podíváme, že se jedná o kolegy, kteří jsou členy stran, které vládnou v Evropské unii a přitom se snaží zbavit Evropu zdrojů. Italské předsednictví, které se tolik chlubí tím, že tlačí k větším investicím, tak byla komplicem toho všeho. Slova nejsou následována činy, nebo naopak činy jsou pravým opakem slov. Děkuji. And thank you. Uh... Děkuji a další řečník je paní Montel, ale nevidím ji v jejím křesle a asi tady tedy nej není, takže další má slovo pan Rubek na minutu a půl, Rubik na minutu a půl. Mikro, bitte, ja? danke. Okay. Uh, recht herzlichen Dank. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Myslím si, že rozpočet eh, nás postaví příští rok před velké výzvy. Chceme dostáhnout toho, abychom na jednou stranu v Evropské rovně neměli dluhy, aby se EU nezadlužovala na úkor členských států, ale možné to není. není. Možné, aby členské státy odvalovaly své dluhy na Evropu, a nebylo to zhleděno například v paktu stability. Myslím si, že plán pana Junukera v sobě skýtá velkou šanci a totiž že se můžeme věnovat tématu vlastních zdrojů a seriózně o něm diskutovat. Například jde o to, abychom měli například příjmy z dražeb frekvencí 7 MHz, co to pásmo, a tyto příjmy z dražeb bychom mohli propojit s nástrojem pro podopojení Evropy a měli bychom takový solidní základ a pak bychom pak mohli mít eh, k tomu ještě prostředky z finanční facility z horizontu 2020 a to celé propojit nějaké modelu partnerství soukromého veřejného sektoru, abych jsme vytvořili infrastrukturu sítě a zainvestovali to do digitálního vnitřního trhu. Já doufám, že předsednictví bude mít odvahu a přijme balíček, které se týká digitálního vnitřního trhu. To by nás posunulo skutečně o krok dál. A myslím si, že nové projekty, které jsme načetli, nám jasně ukazují, že tento program by mohly být jakési podnět i pro business angels, mohl by v sobě skrývat podněty pro business angels, aby dosáhli více a mohlo by to pro ně být zajímavé. Děkuji, pane Rubiku, a e, než dám slovo dalšímu řečníkovi, tak eh, tady eh, musím eh, říci, že že nás někteří kolegové musí opustit kvůli další schůzi, ale potom se vrátí. Pan Maňka. Děkuji. Souhlasím s panem předsedou Junkerem, že je potřeba změnit pracovní metody. On toto poselství určitě poslal i radě, minimálně v oblasti jednání o rozpočtu. Díky e, zpravodajům a jejich týmu a díky profesionálnímu vedení jednání máme nakonec na stole kompromis. Rozpočet Evropské unie je jedním z nejdůležitějších nástrojů solidarity mezi členskými zeměmi ale představuje také jasné společné úspory. Jestliže státy lépe skoordinují svoje politiky, budou mít i více peněz na svých účtech a musíme o tom více diskutovat i v Evropském parlamentu, i s ministry v radě, ale také i s poslanci národních parlamentů. Protože jedině, když budeme pracovat efektivně, budeme schopni čelit hlavním výzvám 21. století, ať už jsou to klimatické změny, bezpečnosti, rizika, globalizace a tak dále. Děkuji. Děkuji. A další, eh, pan Ashford má minutu a půl. Paní předsedající, já vítám skutečnost, že tento eh, rozpočet eh, je v mezích víceletého finančního rámce a kladený důraz je tedy především na růst a zaměstnanost, ale je potřeba eh, reagovat na, eh, je potřeba reagovat na potřeby občanů a k tomu já vám eh, blahopřeji, ale jsem trošku schla, zklamán s tím, že v minulosti jsme více vydávali, než jsme vydělali a nyní reakce tohoto parlamentu není žádat vyšší příjmy, eh, ale je potřeba využívat zdroje, které máme efektivněji eh, kdybychom, my, je potřeba, abychom stanovili priority tak, abychom eh, správně využili hodnotu daných peněz. A potřebujeme také podrobně studovat a hodnotit a kontrolovat, jak jsou ty prostředky využívány. Děkuji. A nyní minutu a půl pan Torvalds, prosím. Micro, that would help. Thank you. Kiitos rouva puheenjohtaja. Ajattelin tänään tehdä jotain hyvin ei-suomalaista, eli... Děkuji. Já dnes udělám něco netypického pro Finsko. Děkuji, děkuji mnohokrát, Žeráre, děkuji Januši a děkuji Žáne. Kromě těchto zpravodajů chci také poděkovat asistentům, kteří velmi intenzivně na tom pracovali. Je třeba také pochválit italské předsednictví za jeho práci a nicméně nejvíce děkuji radě, která byla velice, která velice odhodlaně bojovala proti eh, parlamentu eh, Eh, rusky se rada říká savět a takže z vyloženě eh, s sovětskou tvrdohlavostí vrky nám bojovala, ale proto je toto vítězství pro nás o to významnější. Eh, a nyní minutu a půl pan Ečenika. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení poslanci, pro koho pracujete? To se neptám jenom já. Ptají se to také evropští občané, kteří vás volili a nemůžete je za to vinit. V, této, v tomto parlamentu jsme legitimizovali eh, neoliberální komisi a předsedu, který se rozhodl jako součást mandátu demolizovat, demolovat eh, řecký lid. Teď hovoříme o rozpočtu na rok 2015. To je jeden z mála nástrojů sociální spravedlnosti, které ještě máme na evropské úrovni. A tady se nám předkládá takový rozpočet, který dále bude ničit evropskou ekonomiku, bude prohlubovat propast mezi severem a jihem a bude dávat křídla duchovi fašismu. Zítra tento parlament může být statečný a zamítnout rozpočet, který je krátkozraký, antisociální a antievropský. Zítra tento parlament může jasně a nahlas říci, že chce Evropu, kde Řecko, Německo a Španělsko nebudou jen obchodními partnery, ale také bratrskými národy. Může udělat toto, anebo může jít dále tou nezodpovědnou cestou celém směrem k diskreditaci institucí a k ochuzování tohoto kontinentu. Juncker vládne pro finanční vampíry, to už jsme věděli. Ale pro koho pracujete vy? Zítra budete mít příležitost to dokázat. Děkuji. Máme zde žádost o modrou kartu od pana Giottiho. Přijímáte? Prosím. Takže pan Vioty má slovo, prosím. 30 seconds. 30 vteřin, pan Vioty. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, pane poslance. Některé z těch věcí, které jste říkal, jsou zajímavé. Jsou zajímavé ty pozměňovací návrhy, které jste předložili na poslední chvíli. Vy jste řekl, že to jednání, které probíhalo, bylo jako pantomima. Škoda, že jste tam nebyl na těch jednáních, protože bychom si mohli vyslechnout vaše stanovisko mnohem dříve a společně vytvořit jiný rozpočet, který by nebyl tak příliš liberální. Mě by zajímalo, co bychom podle vás měli změnit, jaká stanoviska zaujmout a možná by mě zajímalo, zda příští rok se chcete účastnit tohoto jednání dříve. Děkuji, pan Ečenike má 30 vteřin na odpověď. Byl jsem v rozpočtovém výboru jako každý. Předkládal jsem pozměňovací návrhy, Myslím si, že práce Izquierda Unida byla úplně příkladná v tomto případě a vůbec jsem v tom vašem vystoupení neslyšel žádnou otázku, takže opravdu nevím, na co vám mám odpovídat. Thank you. Uh, for one... Děkuji a teď na jednu minutu má slovo pan Škrlec. Hvala, poštovana predsjednice, cijenjeni kolege i kolegice. Posljedice sve... Děkuji, vážená paní předsedkyně, vážení kolegové. Velmi často mají katastrofy, přírodní katastrofy, děsivé účinky. Všude v Evropské unii mění životy tisícovek občanů a působí hospodářské škody. Miliony eur jsou vynakládány na pomoc zaplaveným oblastem. Třeba v Chorvatsku. Tam Záplavy způsobily škody ve výši 197 milionů eur. Evropská unie by měla začít využívat naše prostředky racionálněji. Tyto peníze by byly lépe využity na předcházení těmto katastrofám. A politika soudržnosti je nejlepší způsob, jak pomoci členským státům eh, v této věci. Projekty v oblasti politiky soudržnosti brání dopadům klimatických změn a jsou schopné vytvořit udržitelná pracovní místa. A budou také schopny pomoci ekonomikám menších členských států a komise zde musí sehrát zásadní roli a já bych apeloval na všechny zúčastněné strany, aby věnovali sílu tomuto cíli. Děkuji, pan Arnott. Jsme tady znovu, abychom diskutovali o evropském rozpočtu na rok 2015. Chci vám říci, jak se na to díváme ve Velké Británii. Je tam takový pocit, že daňoví poplatníci musí přispívat více a více a nedostávají dostatečně zpět. Pak zde máme ten eh, výpočet eh, na výši 1,7 miliard, to je ten příspěvek eh, Británie, ten se k tomu ještě přidává. Dostáváme se k tomu, k té otázce, že Řecko platí více, Německo méně. Asi 50 hlasů ve Velké Británii šlo stranám, které byly méně evropské, méně proevropské. Je to většinový pohled v Evropské, tedy ve Velké Británii. Dva průzkumy v posledním týdnu ukázaly, že 50 těch, kteří vyjádřili svůj názor, chtějí, aby Velká Británie vystoupila z Evropské unie úplně. Takže tento rozpočet, vraťme se k tomu rozpočtu, je elegantním kompromisem, ale je to kompromis mezi radou, komisí a parlamentem. Já chápu, že je to kompromis, který mnoho poslanců tohoto parlamentu neuspokojuje i když nakonec možná budou hlasovat pro. Ale právě zde dochází k rozporu mezi tím, co se děje tady a co se děje ve Velké Británii. Není to podle mě kompromis, který by britští lidé akceptovali. Propast mezi Evropou a Velkou Británií není to hluboké modré moře, ale rozdíl v přesvědčení v tom, o čem by měla být Evropa. Děkuji a naším dalším řečníkem je pan Synadinos. Děkuji. Eh, my zde zažíváme jistý typ zemětřesení, kde došlo k obrovským škodám, byly to stovky milionů eur, pak došlo tomu, že bylo strženo velké množství domů a Evropa potom poskytla jako pomoc asi pouze 3,5 milionů eur. Toto je tvář Evropské unie, což je unie, která přijímá zákony, které se uplatňují pouze, pokud si to pak přeje. Máme Evropu silných členských států a pak se máme slabší členské státy, které pouze vegetují. Evropa si nevšímá Řecka, což je země, která má obrovské problémy vysokou nezaměstnanost, mnoho lidí žije v chudobě proto není možné, aby eh, pro Řecko se uplatňovala stejná pravidla jako pro jiné bohatší země. T- tento eh, hospodářský rasismus, tato propast, to je přeci něco proti smlouvám o Evropské unii. Nesmíme zapomínat na zásady, o které se opírá Evropská unie. Děkuji. Děkuji ani pan Murešan na minutu a půl. Yeah, so, thank you, thank you. Děkuji, vážení kolegové, vážení komisaři. Evropská unie má rozpočet pro rok 2015. To je jasně dobrá zpráva pro Evropu. A můžeme se shodnout, že bez parlamentu rozpo, eh, rozpočtová krize by zablokovala celou řadu programů. A to by mělo negativní dopad na malé a střední podniky, výzkum a mnoho studentů v Evropě. Ale díky silné pozici parlamentu se nám podařilo zvrátit většinu navržených škrtů ze strany rady a stabilizovat platby. Stabilizovali jsme tedy, jak říkám, problém eh, plateb, ale nevyřešili jsme ho ještě eh, zbývá 25 miliard mm, eur v nezaplacených fakturách na konci tohoto roku a proto eh, vítám návrh vypracovat plán pro to, aby toto, tento rozpor eh, byl maximálně snížen ale bohužel někt- zůstávají určité mimořádné otázky, které se týkají zvláštních nástrojů a jako zpravodaj pro mobilizace fondu Solidarity mm, pro zálohy na rok 2015 mohu potvrdit, že Rada je stále přesvědčená, že položky plateb mají být v mezích rozpočtu a to je další způsob, jakým se pokouší eh, rada ještě zkrátit eh, rozpočet víceletý finanční rámec. A my víme, Evropská unie nemůže mít deficit a kumulovat dluh, takže je potřeba zajistit, aby EU zaplatila své účty. Děkuji, paní předsedající. Děkuji a nyní na jednu minutu pan Von. Komisaři, vážení kolegové, hodně hovoříme o číslech při jednání o rozpočtu a někdy zapomínáme, k čemu se peníze používají. Mám konkrétně na mysli ty příjemce hm, v oblasti investic. Všichni známe třeba strukturální fondy, zemědělské fondy, ale je třeba říci také pár slov o investicích do univerzit. Ve Walesu nedávno jsme e, oznámili 57 hm, milionů liber e, do univerzitního hm, areálu e, v jedné univerzity 20 milionů do další další a tak dále. A takže ne eh, všechny, eh, ne všichni ve Velké Británii jsou proti Evropské unii. Naopak mnozí uznávají přínos investic v výzkumu a inovací především v našich akademických kruzích, protože to je důležité pro budoucnost naší, akademiky, eh, naší země a musíme dělat správné věci, které povedou k růstu a zaměstnanosti. Děkuji panu Von na 1,5 minuty pan Kužmiuk. Děkuji, bardzo. Pani... Děkuji paní předsedkyně, paní komisařko. Pokud je o stanovisko parlamentu k šesti opravným rozpočtům na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015, výsledky trialogu nejsou Předsedkyně přerušuje řečníka, omlouvám se, ale můžete prosím vás mluvit pomaleji. Rada souhlasila s tím, aby v rámci třetího opravného rozpočtu se peníze z pokut, eh, které by se měly eh, vracet eh, do rozpočtu členských států, byly vynaloženy na zaplacení nezaplacených faktur, ale je to pouze 3,5 miliard eur. Zvyšují se také platby ze 140 miliard eur, jak chtěla rada, na 141,2 miliardy eur, což navrhla Evropská komise v novém návrhu rozpočtu. Máme to znamená, že nám tedy chybí 47 miliard, ale 30 eh, miliard jsou nezaplacené faktury a ty peníze, které máme k dispozici, těch 4,7 miliard, ty nám budou využity pouze eh, na obohacení rozpočtu, ale nevyřeší ty nezaplacené účty. Komise hovoří také o těch 480 milionech eur, to byla ta rezerva na přímé platby, že by to bylo využito na jiné než zemědělské cíle v situaci, kdy v roce 2015 bude pravděpodobně dále trvat ruské embargo na evropské potraviny. Kdyby se toto stalo, bylo by to nezodpovědné rozhodnutí. Pokud tedy komise nezmění toto rozhodnutí a nepřeřadí tyto peníze z takzvané obecné marže. Děkuji a na jednu minutu dávám slovo panu Omaržimu. Děkuji, já chci nejdříve poděkovat zpravodajům za jejich práci, chci zdůraznit angažmá předsedy Artuiho a také chci zdůraznit konsensus, kterého bylo dosaženo v rámci našeho výboru, abychom dosáhli pokroku na straně rady. Ale je třeba uznat, že tento pokrok je opravdu malý že jsme ho dosáhli opravdu na poslední chvíli a že se zde definitivně neřeší problém nezaplacených účtů, protože v roce 2015 budeme mít stejných 26 miliard eur, které nám budou chybět. Takže už od této chvíle musíme zahájit diskuse s radou, abychom našli řešení pro následující roky, protože velmi dobře víme, že hlavní výplaty budou probíhat v roce 2018, protože se to týká programu soudržnosti a ty výplaty tedy nastanou k tomuto datu a pokud nenajdeme řešení dnes, tak eh, v roce 2018 budeme mít situaci, která bude neudržitelná. Poslední věc, vyzývám radu, aby našla řešení která by umožnila tyto problémy vyřešit. Děkuji, předsedkyně přerušuje řečníka. A teď na jednu minutu má slovo pan Valli. Děkuji, paní předsedkyně. Dohoda o evropském rozpočtu musí být považována za porážku pro všechny, pro Evropský parlament, který nedokázal získat to, co žádal a musel obětovat celou řadu priorit. Je to porážka pro radu a pro členské státy, které nepochopily, že dluhy Evropské unie jsou jejich dluhy a faktury, které musí ještě zaplatit ve výši přes 20 miliard trápí především jejich vlastní občany, jejich úřady, jejich podniky. Komise je trochu zmatená. Nejdříve navrhuje čísle, které považuje za nezměnitelná a potom je mění. Je to velmi nebezpečná spirála, kde Evropská unie, Evropská komise požaduje úspornost ze strany členských států. Parlament je do toho tak trošičku zatlačen. Evropa tak jak je strukturována, vypadá tak, že občané jsou z ní v této chvíli už unaveni. Děkuji. Na minutu a půl má slovo pan Kircos. Děkuji. Děkuji. Jsem toho mínění, že dosažený kompromis je pozitivní. Jednak eh, byly vyrovnány platby a pak jsme zajištili financování politik a rovněž zde zavládla jistá normalita. A to proto že pokud bychom museli pracovat s prozatímními dvanáctinami, tak by to vedlo k celé řadě praktických a politických problémů. To je jedna stránka mince. Ovšem, druhá stránka mince říká, že to není rozpočet pro více Evropy. Není to rozpočet pro lepší a silnější evropskou integraci. Zůstáváme u 1% HN D členských států a rovněž jsme nevyřešili problém vlastních zdrojů, ale my přeci chceme postoupit vpřed tak, abychom mohli vzít vítr z plachet, euro, spektikum a těm, kteří jsou proti Evropě. Ti neustále říkají, že třeba bychom seškrtali prostředky, které vydává Evropské unie a zároveň tvrdí, že Evropská unie není funkční. Já si myslím, že finanční prostředky, které Evropská unie vydává, jsou dobrou investicí ve prospěch všech evropských národů. Děkuji. Slovo má Děkuji, děkuji zpravodajům za jejich úsilí. Evropská unie bude mít rozpočet na rok 2015 a to je dobře. Ale to neznamená, že všechny problémy byly vyřešeny. Koncensus, ke kterému jsme dospěli, je neúplný. Problémy plateb a předcházejících dluhů nejsou vyřešeny. Přístup rady k parlamentu a tak dále, problém tvorby pracovních míst a neschopnost navrhnout skutečné projekty pro inovaci a výzkum, problémy, které souvisejí s vlastními zdroji a tak dále. Všechny tyto problémy uh, přetrvávají. Takže jako nový poslanec Evropského parlamentu jsem zklamán a doufám, že se z toho poučíme pro příští roky. A doufám, ať už se říká cokoliv, že my zde v Evropském parlamentu i přes eh, pozici komise a rady budeme pracovat pro evropské občany, protože je to v jejich zájmu a když hovoříme o rozpočtu, tak musíme být transparentní a otevření. Děkuji, pane Barekové, máte slovo na jednu minutu. Vás, eh, gospožu viceprezidenti, komisar. Paní předsedající, dobrý večer, paní komisařko. Mezi 19. červencem a 2. srpnem eh, došlo k eh, děsivým záplavám, které znamenaly 15 mrtvých, eh, stovky domů zasažených, tisíce lidí zůstaly bez střechy. Bulharská vláda odhadla škody na 30 milionů eur a předchozí předseda komise, pan Barroso, Eh, hovořil o 20 milionech eur, které poskytnuty nebyly. Tak já doufám, že apel nejchudších států v Evropské unii bude také vyslyšen protože jinak tisíce chudých rodin eh, bude obětí této politiky a my čekáme na vaši podporu, potřebujeme peníze a skutečnou pomoc z Evropské unie, protože jinak tento rozpočet povede ke smrti některých lidí. Děkuji. A další má paní Michels má slovo na minutu. Paní předsedkyně, milé kolegyně, milí kolegové, neměli bychom tady přikrašlovat něco, co krásné není. Ještě v říjnu parlament zcela jasně eh, prostředky na platby na rok 2015, tedy mohou být vydány. Jasně tedy řekli, že to musí být 146 miliard. Eh, a nyní máme na papíře platby ve výši 141 miliard. Konkrétně se škrtalo v oblasti kohezní politiky, tedy v oblasti strukturálních fondů a také v oblasti vzdělávání a kultury, jako je například program Erasmus Plus a Kreativní Evropa. My si myslíme, že toto je nezodpovědné opětovně nás rada staví před situaci, kdy používá metodu eh, buď souhlas, anebo nebude vůbec nic, tedy buď, že eh, budeme souhlasit s naprosto nedostatečným rozpočtem, anebo že se vystavíme riziku toho, že budou po celý rok eh, prozatímní dvanáctiny, tedy provizorní rozpočet. S tím my nesouhlasíme a naše frakce skutečně tento rozpočet nepodpoří. Děkuji paní kolegyně Michels a nyní na jednu minutu pan kolega Mach. Eh, dámy a pánové, Evropská unie má rozpočet přibližně 140 miliard eur. Mnoho zastánců evropské integrace říká, že to je vlastně málo, že to je méně, než kolik přerozdělují jednotlivé národní členské státy. Ale mně to připadá strašně moc když těchto pár lidí rozhoduje o 140 miliardách eur a když se dívám na to jak jsou vynakládány tak tam vidím obrovské plýtvání. ten rozpočet je nespravedlivý způsobuje velkou nespravedlnost některé státy platí více než kolik dostávají jiné dostávají více než kolik platí a u všech těchto států způsobuje ten rozpočet růst zadlužování. kdybychom zrušili platby členských států do rozpočtu eu ušetřili by všichni. ti co platí více by neměli takový deficit a ti co dostávají by se nemuseli tolik zadlužovat aby spolufinancovaly evropské projekty. proto bych byl pro kompletní zrušení členských příspěvků do eu. Děkuji kolegovi Machovi a nyní na minutu a půl kolega nevidím, takže mít slovo na dvě minuty pan kolega Denano. Monsieur le Président, chers collègues, ano, pane předsedo, vážení kolegové na konci rozpočtové procedury, kterou považuji za chaotickou, kdy Evropský parlament se dostal do kleští mezi některými členskými státy, které odmítají nést svou rozpočtovou odpovědnost a komisí připravenou mm, přijímat e, přihnané kompromisy, tak bych chtěl znovu varovat před rizikem nesplacených faktur pro e, příjemce strukturálních fondů na území našich členských členských zemí. Jestliže nebudeme upravovat položky plateb na úroveň položky závazků, tak tam ten e, rozpor se zvyšuje a zvětšuje se také objem neuhrazených e, plateb a ohrožuje to důvěryhodnost Unie. Čili tato dohoda na rozpočtu 2015 a opravních rozpočtů pro rok 2014 to bylo nezbytné, bylo potřeba to udělat, tak jsme to udělali a já chci poděkovat a poblahopřát zpravodajům, kteří umožnili dospět k tomuto výsledku. Ale rád bych vyjádřil své přání, aby se to do budoucnu změnilo. Naši předchůdci v tomto sále bojovali za eh, revizní ustanovení eh, pro rok 2016, tak, aby bylo možné navýšit rozpočtové ambice Evropské unie, abychom mohli reagovat na očekávání evropských občanů. A já si myslím, že to bude příležitost právě bojovat za evropskou skutečnost skutečnou evropskou fiskalitu. Dnes systém I want my money back neumožní e, dosáhnout solidární Evropy a my musíme nalézt specifické zdroje pro Evropskou unii tak, aby nedocházelo po každé ke stejné krizi, když se jedná o platbách. Děkuji. Děkuji kolegovi Denano a nyní na jednu minutu kolega Ošok. Děkuji pane předsedo. Pane předsedo, dámy a pánové, práce na rozpočtu Unie trvala dlouho a jeho podoba je výsledkem kompromisu. Podal, podařilo se ale pouze na oko nějakým způsobem zalátat tu rozpočtovou díru. Nikdo nechce rozpočtové provizorium. Na jedné straně je ten rozpočet z části pozitivní. Například eh, rostou výdaje na vzdělávání, na inovaci, na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti. Tady jde především o regionální soudržnost. Na druhé straně je zde problém kumulace nezaplacených účtů. O tom se hovoří v tom smyslu, že to mají vyřešit členské státy. Dámy a panové, jak? V současné chvíli 4 miliardy 800 milionů eur mají být vynaloženy na zaplacení účtu z tohoto roku, ale já se obávám, že ten problém kumulace nezaplacených eh, faktur bude narůstat. Předseda přerušil řečníka. Na jednu minutu má slovo paní Moj. Děkuji. Jsem ráda, že se zde hovoří o Sardinii a solidaritě i v novém balíčku pro nový rozpočet na rok 2015. Solidarita je nutná, aby pomohla těm, kteří utrpěli kvůli záplavám, kterým došlo v roce 2013 v listopadu na Sardinii. To způsobilo škody ve výši více než 650 milionů eur. Těch 16 milionů z rozpočtu by mělo sloužit na obnovu infrastruktur, eh, vodovodních sítí a mělo by pomoci těm občanům, které se, kteří se snaží znovu získat zpět svůj život. Vítám také závazek komise a italského předsednictví, aby ty peníze byly skutečně využity tam, kde je je potřeba. Často se při využívání evropských fondů musí čelit korupci, proto je velmi důležité provádět monitoring a dohlížet na to, aby každé to euro bylo vynaloženo na obnovu našich zemí. Děkuji. Děkuji paní kolegyně Moj a nyní na minutu a půl pan kolega Číků. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že je důležité, stejně jako kolegyně, připomenout, že v tomto víceletém rozpočtu jsou obsaženy prostředky na solidaritu. Pokud jde o mou zemi, naše zemi, Sardínii, tak zde je třeba odkázat na velmi závažné události, na přírodní katastrofu, při které zahynulo 16 lidí. Já myslím, že zítra zde musíme mít jednoznačné hlasování, které se určitě netýká pouze Sardinie, ale také Řecka, Chorvatska a celé řady zemí, které utrpěly takové situace, které přinesly hluboké změny, vytvořily dramata v rámci už tak chudých systémů v krizi. Jsem přesvědčen, že je třeba apelovat na Itálii, na italskou vládu, pokud jde o ty požadavky, které zde prezentovala komise. Ohledně kontroly využívání těchto prostředků potřebujeme jasnost, konkrétnost, transparentnost. Není možné, aby tito lidé dále čekali. Oni prožili drama a dodnes drama prožívají právě proto, že především v tomto období jsou zde různé poplatky a daně, které nebyly odloženy pro tato odvětví, která byla postižena. Takže žádám jednoznačné silné hlasování. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Číku a nyní má slovo pan kolega Vioty. Děkuji, pane předsedo. Na závěr této fáze, která byla skutečně velmi složitá a dlouhá, První slova jsou slova díku předsedovi Artuimu, zpravodajům, nebo tedy zpravodajkám a zpravodaji pro rozpočet. Tato fáze byla opravdu velmi složitá. Je škoda, že to musí říct Ital, ale naše předsednictví, které nakonec dosáhlo důležitého výsledku, za to vám děkuji, že začalo jednat příliš pozdě. A to musíme říci i zde na tomto místě, i když nakonec bylo dosaženo výsledku. Je ale třeba říci, a mám takový pocit, že zde chybí respekt vůči tomuto parlamentu. A to je přitom jediný volený orgán, přímo volený evropskými občany. Já myslím, že na to musíme ještě hodně pracovat. Některá spoždění jsou způsobena také tím, nebo tedy eh, podporují euroskepticismus a eurofobii. Situace, ve které jsme dnes eh, v oblasti těch nezaplacených faktur a ještě více omezeného rozpočtu pro příští rok, eh, to vše ve chvíli, kdy se vracíme do svých zemí a hovoříme s mladými, kteří mají zajímavé projekty, hovoříme s našimi primátory, s našimi podnikateli, s univerzitami. My musíme mít nějaké záruky. My neslibujeme, ale vzhledem k tomu, že jsou zde nějaké pakty, nějaké dohady mezi evropskými institucemi, my musíme mít nějakou záruku, že ty závazky budou dodrženy a dluhy zaplaceny. A proto eh, jsme znepokojeni tím, co zatím nebylo uděláno a také tím, co se týká rozpočtu na příští rok. V každém případě budeme muset řešit opravný rozpočet. Tady prosím, buďme transparentní a jednejme rychle, protože rozhodně nemůžeme nedostat svým závazkům vůči evropským občanům. Děkuji. Děkuji kolegovi Viotimu a nyní na minutu a půl pan kolega Ejeler. Pane předsedo, výsledně děkuji oběma zpravodajům. Byla to skvělá práce a myslím si, že výzkum, inovace a růst Evropě budou děkovat za tuto práci a děkuji také komisi, že Eh, se nenechala zastrašit, když překládala svůj druhý návrh rozpočtu, ale Chci říct, že to se týče inovací, tam toho máme hodně. Co se týče plateb, tak tam máme ale problémy, které neustále sebou vlečeme, to je asi 2 miliard eur. A nyní jsme v bodě, kdy si generální ředitelé musí rozmýšlet, zda jsou vůbec schopni podepisovat smlouvy, protože se pohybují v oblasti, eh, kde vlastně nejsou už potom schopni dostat svým závazkům. Ten problém není dořešen a to neříkám pouze v kontextu eh, zájmu rozpočtu pro program Horizont pokud se Horizont stane jakýmsi lomem, odkud se berou prostředky eh, pro nové programy, pouze proto, že je jednodušší eh, něco odejmout z tohoto programu, než se eh, jak spouštět do konfliktu s radou, nevím. 2,7 miliard eur pouze z Horizontu 2020 se odejmilo pro program pana Junckera, to si myslím, že je špatné. Tady vyměňujeme investice za investice, to v Evropě pro Rus nepůjde. Je třeba, abychom tady měli nějakou jinou, lepší cestu. Nemůžeme jít vždy tou jednoduchou cestou, že e, něco z nějakého programu prostě odejmeme, pokud je to nějaký program, kde nejsou členské státy příliš schopné implementovat, ale tím vlastně odebíráme základ e, v Evropě pro investice, inovace a růst. Děkuji kolegovi Eilerovi a nyní na minutu pan kolega Tank. Děkuji, pane předsedo. Rád bych u této příležitosti poděkoval kolegům z parlamentu za skutečně skvělé společné úsilí, které vedlo k výsledku, ale i letos to bylo opětovné nekonečné se dohodování jako každý rok. Souvisí to s členskými státy, které na jedné straně něco říkají, ale na druhé straně dělají něco jiného. Nyní máme dohodu, ale není to řešení a proto je třeba, aby komise ve společném prohlášení jasně řekla, jakým způsobem chce vyřešit problémy, které přetrvávají v oblasti plateb a jakým způsobem se můžeme vyhnout tomu, aby členské státy jednu věc říkali a jinou činili, neboť to, co máme momentálně, tato situace není skutečně udržitelná. Týká se to univerzit, institutů, kteří nedostanou pro placeny své platby. V Nizozemsku se již něco děje eh, v oblasti nezaplacených plateb, ale je třeba, aby se to vyřešilo celkově. Děkuji a nyní na minutu a půl pan kolega Zdechovský zpravodajům paní komisařce a vůbec všem kteří se na vyjednávání podíleli. vážení kolegové je potřeba si připomenout že bez jasného vyjednávání a pozice evropského parlamentu by tohle vyjednávání skončilo absolutním fiaskem. jsem rád také že před námi stojí řádný rozpočet a nikoliv že musíme řešit eh, rozpočet jedné dvanáctiny protože to by ohrozilo důvěru v evropskou unii a ohrozilo to projekty našich vědců a studentů. za důležité také považuji že se podařilo s radou vyjednat dobrý balíček pro růst a inovace to je dobrá zpráva do budoucna. celkově považuji rozpočet za výborně dojednaný kompromis nicméně mám jednu malinkou výtku. jako zpravodaj pro rozpočet musím upozornit že jednou věcí jsem trochu zklamán v současné době čelíme velkému přílivu migrantů z konfliktních oblastí a můžeme očekávat jejich nárůst proto musíme mít dostatek finančních prostředků pro agentury frontex europol a easo e a vybavit je dostatečnými finančními prostředky a personálními kapacitami aby byly schopny těmto problémům čelit jakékoliv snižování mohou mít dopady na schopnost těchto agentur plnit své úkoly na vnitřní bezpečnost a imigrační a azylovou politiku. kolegovi a na minutu a půl pan kolega pane předsedo. Tento kompromis byl nutný já k tomu blahopřeji všem aktérům i skvělé parlamentní delegaci. Bylo vyloučené e, zarazit elán e, předsedy Junkra a většiny z nás, kteří chtějí, jak si ten elán dát evropské politice, ale všechno se děje, jako kdyby všechny členské státy, e, ty úspěšné i ty neúspěšné, jako by měli všichni nalézt své ctnosti a všechno všechno se tváří, jako kdyby se rozhodli nevidět a popírat problémy, které existují. Řešení bude vyžadovat kompletní revizi evropských politik. Jak vrátit Evropské unii autentické vlastní prostředky, paní komisařka připomněla, že na tom pracujeme pod vedením pana Montyho. Eh, Evropská unie potřebuje peníze. Jaká, kam, kam, kde skončila myšlenka, že eurozóna potřebuje vlastní zdroje? Například ochrana vnějších hranic unie nebo vojenské zásahy proti islamistickým teroristům u stejných hranic je na čase, abychom si tyto otázky kladli a abychom je kladli všichni společně. Děkuji. Děkuji kolegovi Lamasurovi a nyní na minutu a půl pan kolega Sarvama. Děkuji, pane předsedo. Dosažení dohody o rozpočtu na rok 2015 je samo o sobě dobrou zprávou. Takže děkuji všem, kteří si zaslouží naše díky. Je dobré, že Rada konečně ustoupila z některých eh, svých nejtvrdších pozic eh, i členské státy ukázaly určité porozumění, pokud jde o problematiku deficitu. Je dobré, že linie EPP se prosadila a že se zde zaručilo financování pro programy Erasmus a pro výzkumnou iniciativu pod programem Horizon 2020. Má to podpořit růst a zaměstnanost. V tomto směru tedy podporuji výsledek. Jinak, bohužel, nemáme příliš mnoho důvodu k oslavě, protože vše svědčí o tom, že příští rok ta jednání budou ještě obtížnější. Není možné udělat něco z ničeho. Až do poslední chvíle členské státy vystupovaly velmi sobecky. Nejspornější věci jako platební stropy a flexibilita byly zameteny pod koberec, kde zůstanou až do příštího podzimu, kdy budou znovu zahájena jednání. Kdyby členské státy trošičku více chápaly význam evropského projektu, tak by byly o něco méně sobecké. Když máme vytvářet projekty za evropské peníze, musíme vytvořit větší synergii. Zatím to v rozpočtu příliš nefunguje. Děkuji kolegovi Sarvamovi a nyní na minutu a půl paní Komi. Děkuji, pane předsedo. Dohoda o opravných rozpočtech na rok 2014 a o rozpočtu na rok 2015 je určitě dobrá, protože zabránila rozpočtovému provizoriu. To by bylo opravdu velmi složité, ale Problémy při dosažení dohody nás přesvědčují o tom, že musíme provést reformu vlastních zdrojů Evropské unie, která by zajistila finanční nezávislost unie. Celý systém by mohl být efektivnější a mohl by být zaměřen na cíle, které jsou skutečně důležité, aniž bychom čerpali z národních rezerv. Dnes je to ovlivněno těmi nedostatečnými zdroji. Pokud jde o opravný rozpočet na rok 2014, jsem ráda, že máme k dispozici, že jsme zajistili potřebné zdroje, ale nechci využívat peníze na rok 2015. Solidarita v oblasti přírodních katastrof a škod vyplývajících z globalizace ta rozhodně nesmí být dotčena. Další bod, další důležitý bod e, je, že Evropa musí zaplatit své dluhy, protože pokud Evropa nepůjde příkladem, tak e, nemůžeme chtít, e, aby občané včas platili daně. My jsme tedy schválili směrnici o spožděních v platbách, takže pokračujeme, pokud jde o naše závazky a platby. Děkuji paní Komy a nyní pan kolega Plenkovič na minutu a půl. Děkuji, paní předsedkyně. Paní komisařko, pane Delavedova, já chci poděkovat všem kolegům, kteří se účastnili jednání o kompromisu pro opravné rozpočty na rok 2014 a rozpočtu na rok 2015, protože tato jednání byla vedena ve druhém roce víceletého finančního rámce. 145 miliard eur na závazky, to je vyvážený přístup k rozpočtové disciplíně a k našim cílům. Myslím, že bychom měli věnovat větší pozornost plnění závazků, protože je to velmi kritický aspekt našeho rozpočtu. Měli bychom se také zmínit o důležitých dohodách, pokud jde o fond Solidarity. Především eh, v souvislosti s těmi záplavami v Chorvatsku. Přes 16,5 eh, milionů eur bude vynaloženo právě pro Chorvatsko a to je velmi dobré a my za to děkujeme. Blinkovič. Děkuji kolegovi Blankovičovi a nyní na minutu a půl pan kolega Van de Kamp. Děkuji, pane předsedo. Dnes odpoledne bylo řečeno již mnohé, ale i já bych rád paní komisařce parlamentu a radě poblahopřál k dohodě, které bylo dosaženo pro evropský rozpočet. Skutečně blahopřeji, odvedli se kvalitní práce. Ovšem problém mám s opravným rozpočtem na rok 2014. Například v rozpočtu číslo 3 máme velké napětí mezi platbami, které musí být uhrazeny například také výzkumným institutům, ale na druhé straně mm, tady je poskytnutí nových eh, manévrovacích prostorů pro příští roky. A to je přesně to rozpětí napětí, se kterým my zde musíme nějak se vyrovnat pro rozpočet. A není opravný rozpočet číslo 6 na rok 2014. Pane předsedo, rád bych tady nyní poskytli se sdělení členských států, neboť si myslím, že by měli své chování zlepšit. Evropská unie velmi často nebo respektive chci si zmínit o, tom případu, kdy Evropská unie v listopadu chtěl vypočítovat ty dodatečné příspěvky a to si myslím, že nebylo příliš dobré, že to nezlepšilo obraz Evropské unie. Děkuji kolegovi Vande Kampovi a nyní kolega Štefanec na minutu a půl. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Dohoda o budoucím rozpočtu dává reálné předpoklady pro splnění tří hlavních cílů, kterými je úhrada nezaplacených faktur, podpora strukturálních reform členských států a zejména podpora vytváření nových pracovních míst. Je důležité, aby Unie více investovala do konkurenceschopnosti růstu a zaměstnanosti a proto je důležité, aby i samotná struktura rozpočtu těmto cílům odpovídala. Rozpočet by se měl vždy zaměřovat na budoucnost, tedy na inovace, vzdělávání, malé a střední podniky a zejména na mládež. Dále je důležité orientovat rozpočet i na programy Unie v oblasti vývoju, vývoje výzkumu a také na program Horizont 2020. Proto vítám novou dohodu, která má zvýšit příspěvek na tyto programy o 45 milionů eur. Pozitivním aspektem tohoto rozpočtu je také zahrnutí první částky ve výšce 8 miliard, na spuštění nového investičního plánu ve výše 315 miliard. Já věřím, že díky soukromým investicím a uvědomým zárukám získá Unie přístup k novým prostředkům a zajistí také lepší růst naší ekonomiky. Navzdory tomu je potřebné, abychom nalezli způsob, jak splatit neuhrazené faktury, které již přesahují částku 23 miliard, proto je důležité, aby komise sledovala úroveň nezaplacených faktur a připravila opatření na snížení jako jsou například sankce. Nový rozpočet by měl tedy přinést i zlepšení úrovně plateb. Děkuji. Děkuji panu Štefanecovi. A nyní jsme dospěli ke konci seznamu řečníků. Máme velké spoždění a proto vás prosím, abyste se všichni, abyste všichni zdrželi řečnickou dobu, což platí i pro postup Catch the Eye. Já tady mám opět více zájemců o slovo než času, který je k dispozici, takže již nyní vás prosím o pochopení a jako první má slovo paní kolegyně Šulin. predsedujoči chvála za besedo zahvaliti se želim vsem ki so sodelovali. děkuji chtěla bych poděkovat všem kteří Eh, pracovali v dohodovacím řízení. Já sama nejsem spokojená, neboť na místo 7 miliard eur máme pouze dodatečné 4,7 miliardy eur, pomocí kterých můžeme pouze stabilizovat situaci neuhrazených faktur. Ale tady je důležité, abychom co možná nejrychleji uhradili veškeré faktury, tak aby obce a podniky eh, neměly problémy je třeba dodržovat smlouvy. A ráda bych poukázala na to, že bez prostředků nemůžeme mít i roční program pro rozvoj. Ovšem vítám Junckerův investiční program a děkuji také za to, že v rámci Fondu Solidarity získalo Slovinsko pomoc ve výši 18 milionů eur, respektive získá, a e, tyto prostředky použijeme v postranění škod, které vznikly kvůli ledu a mrazům. Děkuji paní kolegyně Šurin a nyní má slovo pan Balčitis. Pane předsedo, vážení kolegové, Evropská rada nás zklamala v jednání o rozpočtu pro rok 2015. Evropský parlament měl velmi jasně stanovisko k tomuto rozpočtu. Závazky Evropské unie se musí opírat o jasné financování. Já jsem měl na starosti toto stanovisko ve výboru AFET a jsem rád, že se nám podařilo vyjednat nárůst financování pro politiku sousedství, humanitární pomoc a e, společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. To je velice relevantní vzhledem k eh, událostem posledního roku. Nesouhlasím se snižováním eh, financování zemědělského fondu, protože eh, řada zemědělců, která je už tak dost postižená embargem, ti potřebují ty peníze. Děkuji. Děkuji kolegovi Bačitisovi a nyní má slovo kolega Faria. Děkuji, pane předsedo. Vážená paní komisařko, vážení zástupci radu, vážení poslanci, drazí kolegové, já doufám, že zítra budeme moci potvrdit dohodu o rozpočtu na rok 2015 a o prvních rozpočtech na rok 2014 a blahopřeji všem kolegům poslancům, kteří se eh, účastnili toho velice obtížného vyjednávání. Je důležité, aby parlament zajistil dostatečný výběr prostředků, eh, abychom mohli stabilizovat situaci v neuhrazených faktorách. Ovšem členské státy eh, by rádi prostředky využili spíše pro sebe, aby se vynavrátili do jejich vlastních rozpočtů. Tak jak už to o tom hovořil pán předseda výboru pro rozpočet, je jasné, že rozpočtová vyjednávání jsou čím dál tím obtížnější a Evropskou unii dávají vlastně na kraj téměř na, do situace, blok, kdy bude vše zablokováno. Na druhou stranu tady máme nutnost, eh, aby se investovalo do investic do budoucnosti, jak to potvrdili i zástupci vlád a hlavy vlád a stát státu. Takže je důležité eh, například investovat do oblasti energetického a transportu. Předseda přerušuje. Děkuji kolegovi Vafariovi a slovo má kolega Šoltes. Eh, Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Co se týče neochoty členských států Eh, již v listopadu potvrdit návrh komise na rozpočet pro rok 2015. Zde je nutno podotknout, že nám již hrozilo to, že budeme muset souhlasit se systémem prozatímních dvanáctin. Peníze, které v takovém případě by měla k dispozici komise, by nemohly mít dobře rozdělovány, což by mělo mít dopad na celou Evropu. Hovořím o tom, co ji řekli kolegové přede mnou, nezaplacené faktury pro již realizované projekty v celé Evropě. To jsou obrovské problémy. A tento problém nový návrh rozpočtu neřeší zcela. Není to sice v odpovědnosti této komise, ale mohlo by být, nebo respektive bude, pokud komise se vážně nezamyslí nad tím, jak ten problém vyřešit a pokud ho bude oddalovat pouze do budoucnosti. Děkuji kolegovi Šoltesovi a jako poslední v procesu Catch vystoupí kolega Marinesku. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se, že jsem přišel pozdě, protože jsem se musel účastnit schůze o novém investičním plánu. Já se domnívám, že tento plán by mohl být ohrožený v důsledku evropského rozpočtu, který je čím dál tím méně důvěryhodný. Máme rozpočet, to je dobré, ale musíme si uvědomit, že se opakoval stejný scénář. My jsme projednávali rozpočet na příští rok současně s opravnými rozpočty na tento rok. A to přesto, že jsme už podepsali celou řadu dokumentů o tom, že se to opakovat nebude. Rada řekla jednu věc, parlament něco jiného, nakonec jsme dospěli k tomu, co navrhla Rada a letos eh, nám chybí přes 20 miliard a příští rok to bude ještě více. Cíli máme deficit a to je nezákonné. Takže v, v, části příští, v příští rok bude muset rada přijmout rozhodnutí tak, aby v rozpočtu udělala pořádek. Děkuji, tímto uzavírám postup Catch the Eye a dávám slovo paní komisařce Georgievě. Thank you very much. Uh... Děkuji, pane předsedo. Já výjdu právě z posledních slov, která tady zazněla. Nacházíme se v těžké situaci. To, co máme, není žádný radostný rozpočet. Sice je, jsou Vánoce za dveřmi, ale nedá se říci, že bychom se zbavili potíží, které eh, na, stojí před námi. Ale je to rozpočet zodpovědný. Ti, kteří říkají, proč eh, neuděláme provizorní rozpočet, eh, to ne. Pamatujme si dvě věci. Za prvé, provizorních 12 desetin eh, by to byl nižší rozpočet prostě proto, že rozpočet na rok 2014 byl původně menší. A dále pravděpodobnost, že se podaří zajistit prostředky, které teď máme z, eh, z mm, penále a podobně, bude daleko nižší, jakmile vstoupíme do dalšího roku. Takže když eh, se podíváme na tuto fiskální realitu, která bude horší, nejenom proto, že provizorní dvanáctiny na začátku eh, roku bude znamenat méně peněz, ale také nedojde zřejmě k té finanční injekci, nebo ta finanční injekce bude menší a nevyřeší problémy mm, a ne, nestabilizuje nezaplacené poplatky. Takže eh, oni opravdu eh, jsem ráda, že eh, vyjednávací týmy dokázali dojednat tento rozpočet, který není radostný, ale je zodpovědný. A chtěla bych zdůraznit čtyři body na závěr. Za prvé, my nezaplacené účty dostáváme na zvládnutelnou úroveň. Očekáváme až 25 miliard do konce roku 2014 nezaplacených účtů. To je 1,6 miliardy víc, než kolik bylo na začátku tohoto roku. My, se, my chceme tu úroveň stabilizovat, chtě, snažili jsme se o to, ale aspoň do příštího roku vstoupíme s menšími obavami, eh, než eh, by tomu bylo jinak. K těm, kteří hovořili o tom, o, o přesnosti našich údajů, Eh, opakuji to, co zaznělo během jednání. Členové mého týmu tady za mnou sedí. My jsme ukázali, že my přesně známe ta čísla, známe trendy a využijeme tyto i naše analýzy pro to, abychom eh, o ně opřeli plány výplat. Mm, za třetí, Chtěla bych zopakovat těm, kteří mají obavy o naše zemědělce, že jsme nalezli v tom balíku cestu, jak eh, nesahat do krizové rezervy. My nebudeme muset použít eh, krizovou rezervu na úhradu dopadů eh, ruského embarga a tak dále. Za čtvrté, někteří hovořili o solidaritě, o fondu solidarity, protože my máme určitou dohodu, můžeme poskytnout pomoc Chorvatsku v řádu 9 miliard, 9 miliard, Bulharsku 10,5 milionu eur a Srbsku, které eh, také může získat podporu, tak o tom teď jednáme. Ale co jsem chtěla říct si nejdůležitějšího? Já jsem slyšela od mnohých z vás, že je tu touha zlepšit naše rozpočtové procesy, aby tom příští rok bylo lepší. Musíme se, abychom se zavázali, že budeme pracovat více na tom, aby abychom pracovali na lépe strukturovaném základě s větším důvěrou. Tato jednání ukázala, že dochází k určité erozi důvěry a my potřebujeme pro dobro našich lidí, musíme navrátit důvěru, musíme vybudovat rozpočet, který bude radostnější než tento. A ještě jednou děkuji italskému předsednictví za váš pod a slzy. Děkuji parlamentním vyjednavačům. To, co tady máme, je zodpovědný rozpočet. Děkuji paní komisařce Georgievě. Děkuji také za to, že dodržela můj pokyn, že mne vyslyšela v tom smyslu, že máme při mnoho, velmi málo času a nyní má slovo za radu pan Delavedova. Děkuji, pane předsedo. Děkuji poslancům za tuto rozpravu, za tuto diskusi. A děkuji také paní komisařce Georgievě. Dosažení dohody ohledně roku 2015 a všech opravných rozpočtů na rok 2014 dokazuje, že sdílíme celou řadu cílů a že naše pozice nejsou tak vzdálené. Říkal jsem to na začátku a opakuji to i teď. Rozdíly můžeme úspěšně překonat. Jak už jsem několikrát řekl, rozpočtový postup probíhal letos ve velmi obtížných podmínkách a pouze díky úsilí všech zúčastněných aktérů se nám podařilo dospět k dohodě ohledně realistického a vyváženého rozpočtu na rok 2015 a podařilo se nám zabránit růstu objemu nezaplacených faktur. Italské předsednictví je spokojené s dosaženým výsledkem a je vděčné vám všem za kompromisy, ke kterým jste byli ochotni. Zároveň jsme si vědomi toho, jak je obsaženo v těch společných prohlášeních, že nás čeká spousta práce v příštím roce. A já doufám, že bude možné tuto práci odvést ve stejném konstruktivním duchu, kterým se vyznačovala závěrečná fáze našich jednání. Ještě jednou vám děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát panu Dela Bedova a nyní zpravodajové, respektive zpravodajky, na dvě minuty každá z nich a začíná paní Gartiabal. Děkuji, pane předsedo. Měli jsme velmi zajímavou rozpravu, která dokonale odrážela veškerá znepokojení parlamentu v průběhu tohoto roku, kdy pracujeme na rozpočtu a zejména v průběhu jednání, která jsme vedli s radou a za pomoci Evropské komise. My všichni, kteří jsme vystoupili, myslím, že nikdo z nás se nezmínil o tak závažném problému, který máme s těmi nezaplacenými účty. Někteří z nás jsou více pro proevropštění, jiní méně, ale všichni, kteří zde vystoupili, hovořili o velkém problému Evropské unie s nezaplacenými účty od prvního první příštího roku musíme začít pracovat na tom plánu, do kterého vkládáme takové naděje a na který jsme se velmi spoléhali, pokud jde o přijetí tohoto kompromisu, této dohody, která, jak už jsem říkala na začátku, nej, není uspokojivá. Především pro tento parlament. Evropská unie může dělat mnohem více s lepším rozpočtem. Já jsem Eh, velmi proevropsky založená. Myslím si, že evropský projekt nám může přinést hodně a proto nejsem spokojená s tou dohodou, kterou máme, ale jinak bychom žádný rozpočet neměli. Neměli bychom humanitární pomoc, stipendia Erasmus a jak říkala komisařka, neměli bychom ani peníze na to, abychom mohli eh, zaplatit eh, tu podporu těm 6 milionům nezaměstnaných, eh, kterou jsme odhlasovali dnes dopoledne. Musíme být důslední, takže máme před sebou spoustu práce. Rok 2015 podle mě bude zásadní, protože pokud se nám podaří vytvořit plán, který vyřeší problém s nedoplatky, tak v, následní, v následujících letech a v příštích rozpočtových jednáních eh, budeme mít lepší situaci než letos, protože nejhorší nebyla čísla. Nejhorší na tomto jednání bylo vidět, jak rada nedokázala zaujmout nějaké vyjednávací stanovisko a některé země měly větší starost o to, jak dostat peníze zpět domů, než se snažit vyřešit problémy té země, která seděla po jejich boku. Děkuji paní Gardia Zabal Rubial a nyní paní kolegyně Holmajer na dvě minuty. Pane předsedo, paní komisařko, milí zástupci rady, milé kolegyně, milí kolegové, ráda bych ještě něco podotkla k, té, k tomu našemu, k té obtížné práci, kterou jsme odvedli, ale ráda bych ještě eh, doplnila paní Sprou zpravodajku v tom, že v budoucnu se nás v Evropě budou ptát na to, zda jsme ochotni podpořit inovace, výzkum, pracovní a schopnost EU fungovat v budoucnosti. Nebudou se nás stát pouze na staré nezaplacené Faktory, je tedy třeba vyřešit oba dva problémy, jednak zaplacení starých nezaplacených účtů a dále schopnost naše inovační schopnost dobře fungovat v budoucnosti a na to se také musíme zaměřit. A proto je důležité, aby inovační uh, respektive investiční balíček nešel na úkor inovací, ale třeba využít zdroje z jiných oblastí. A budeme o tom, budeme o tom muset diskutovat v budoucnu. Mně je důležité, aby v Evropě, ať je to už v oblasti IT nebo technologiích zaměřených na budoucnost, samozřejmě se to týká informačních technologií, ale také výzkumu vesmíru, či nezávislosti Evropské unie v otázkách konkurenceschopnosti v celé řadě oblastí, vždy budeme muset obstát. Konkurence roste na jiných místech než Evropě a proto musíme mít dobře naplánovaný rozpočet. Pečlivě naplánovaný jeden krok jsme učinili, ale před námi ještě celá řada dalších kroků. Z toho důvodu jednak děkuji, ale zároveň upozorňuji na to, že je před námi ještě mnoho, mnoho práce. Děkuji paní kolegyně Holmajerové a nyní má slovo pan kolega Depre pane předsedo, paní komisařko, vážení kolegové. Zítra obrátíme list, aspoň pro roky 2014 a 2015, a e, netřeba litovat, protože lítost není politika. Nejlepší by teď bylo obrátit se k zíčku. a tady jsou tři důležité věci pro budoucnost. Pro bezprostřední budoucnost, my jsme uzavřeli dohodu mezi všemi třemi institucemi pro plán vyrovnání neuhrazených e, faktur e, tak, aby tento plán byl realizovaný, aby všechny instituce naplnily své závazky. Za druhé, střednědobého v době budoucnosti, mnozí to tu říkali, ten stávající systém se postupně dostává do stavu paralýzy a e, takže problematika vlastních zdrojů začíná být politicky naléhavá. Cítíme, že jestli budeme pokračovat ve stávající logice, tak všechny členské státy budou malými Margaretami Tečrovými, které budou žádat své peníze zpět a budeme ve slepé uličce. A pro e, vzdálenější budoucnost, já mám jednu obavu. Jsem přesvědčený, že podpora občanů pro evropský rozpočet nebude pokračovat nebo ne, ne, nevydrží, jestliže budeme pokračovat takhle, jestliže ty prostředky cestují přes různé instituce eh, a které neříkají, kolik peněz dostávají z evropských institucí. Takže jestliže chceme eh, odůvodnit rozpočet před občany, evropský rozpočet, tak je potřeba eh, vytvořit přímou vazbu mezi evropským občanem a vnímáním toho společného úsilí ve prospěch všech. Takže děkuji každopádně delegaci Evropského parlamentu, byla to veliká zkušenost a jsem hrdý, že jsem mohl spolupracovat s těmito kolegy. Děkuji kolegovi Depre a na závěr naší rozpravy vystoupí pan kolega Levandovsky. Pane předsedo, to, co jsme nakonec dohodli na rok 2014 a 2015, je typický kompromis. Nikdo není úplně spokojen. Hlavní problémy byly odloženy, ale dochází ke stabilizaci rozpočtu. Já opravdu vkládám velké naděje v plán plateb, protože tam by se mělo ukázat, co vlastně není eh, zaplaceno. Pokud jde o nařízení o vlastních zdrojích, eh, ano, potřebujeme transparentnost, potřebujeme vědět, jakým způsobem k tomu dochází, co je příčinou spoždění plateb, protože železným pravidlem bylo zaplatit do evropského rozpočtu všechno, co je potřeba k prvnímu prosinci. A teď vlastně děláme výjimku z tohoto železného pravidla pro evropský rozpočet, takže bychom měli znát následky. Doufáme, že příští dohodovací řízení bude probíhat eh, klidněji. Děkuji. Děkuji. Děkuji panu kolegovi Levandovskému, tímto jsme uzavřeli naši společnou rozpravu a hlasovat se bude zítra. Jako další bod na pořadě jednání máme prohlášení Rady a komise, které se týká nedostatečného financování režimu podpory světového potraveného programu pro syrské uprchlíky a za radu bude mít slovo nejdříve pan Dela Vedova.